Dobré odpoledne všem. Dovolte mi, abychom zahájili dnešní zasedání našeho výboru DV. Mám to potěšení, že mohu přivítat pana předsedu parlamentu pobřeží Slonoviny, pana Soros. Zahájíme naše zasedání přijetím pořadu jednání. Je tady jedna změna, která se týká pořadu jednání, pan Neusser předloží své stanovisko o protokolu mezi Evropskou unii a Kiribati pro rybolov už dnes. Zítra došlo také k určitým změnám, které se týkají pořadí jednotlivých bodů pořadu jednání, takže ty body budou v následujícím pořadí. Na úvod budeme mít stanovisko paní Krety zabíjení na základě pohlaví chybějící ženy. Dále budeme pokračovat eh, s panem Kašmanem. To je bod 13, sexuální reprodukční zdraví a práva. Následně budeme mít stanovisko pana Kaminského, které má název Korupce ve veřejném a soukromém sektoru. Dopady na lidská práva ve třetích zemích. Následně bude stanovisko pana Roata, která se zabývá situací v oblasti lidských práv v Sahelu. A na závěr dopoledne skončíme stanoviskem pana Kačmarka. Bude to o jakosti paliv a směrnici o vyžívání energie z obnovitelných zdrojů. Máte někdo nějakou připomínku k tomuto pořadu jednání? Pokud tomu tak není, tak jej přijímáme v uvedených změnách. Všichni jste obdrželi zápis z 22. a 23. dubna roku 2013. Pokud máte jakékoliv poznámky, připomínky, které se týkají daného zápisu, tak je prosím sdělte sekretariátu před ukončením našeho zasedání. Pokud ne, tak eh, zápis bude přijat eh, ve stávajícím znění. Také zároveň jste ob... doporučení koordinátorů a schválení rozhodnutí, a to z 22. dubna 2013. Pokud máte jakékoliv připomínky k výsledkům tohoto zasedání, tak je prosím sdělte sekretariátu před ukončením našeho zasedání. Pokud tomu tak není, tak tyto závěry budou přijaty v dané podobě. Mám dvě sdělení ze své strany. První sdělení se týká možnosti digitálního podpisu a také úlohy našeho výboru, jako takzvaného pilotního výboru právě v této otázce. Náš výbor bude součástí výborů, které budou pilotně používat digitální podpisy, díky kterým máme snížit používání papírových dokumentů a máme také mnohem úsporněji a rychleji postupovat. Poprvé máme možnost a od, od příštího týdne podepsat nebo spolu podepsat eh, pozměňovací návrhy ke zprávám a stanoviskům naší, eh, našeho výboru. Takže budeme poskytovat více takovýchto informací o, tak, o e-committee a také obdržíte pozvání na informační schůzku, která se bude konat 6. června. Zároveň bych vás také informovala o tom, že jsem dnes obdržela delegaci OSN, která se zabývá uprchlíky a situace v Syrii. Jak všichni víte, tato situace je nesmírně dramatická a poukázali na to, aby se náš výbor zaměřil na humanitární situaci v dané oblasti. Je tam velký příliv uprchlíků a v tuto chvíli je to 3,5 milionu uprchlíků z daného regionu, kteří je utekli Eh, ze Syrie. Koncem leto, minulého roku to bylo okolo milionu eh, do Jordánska, jeden milion do Libanonu, jeden milion do Turecka a také 100 tisíce uprchlíků na sever Iráku. Máme více než 4 milionů osob, které se nacházejí eh, v Syrii, kteří je závisí na potravinové pomoci. Potřebují 16,5 milionů euro týdně pouze na to, aby mohli e, živit obyvatele v této oblasti. Nemají dostatek prostředků a proto se na nás obracejí. Velice dobře ovšem známe omezení našeho rozpočtu, takže e, já se obracím na vás, na poslance, abyste e, vyjádřili toto znepokojení ve svých zemích, abychom mohli zahájit postupy, abychom mohli vyčlenit více finančních prostředků, aby dané organizace mohly náležitě eh, fungovat, aby tedy obyvatelé měli dostatek potravin. Má komise sdělení k tomuto tématu? Ano, je tomu tak, takže dovolte mi, abych předala slovo zástupci panu Petru Kregovi McQueenovi. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Rád bych zmínil tři body. V první řadě Komise přijala sdělení 15. 15. května. Plný název tohoto sdělení je posílení místních zastoupení, aby místní zpráva mohla zajistit lepší výsledky a komise si myslí, že lokální zpráva eh, a řízení jsou klíčoví aktéři, kteří mohou zásadně přispět ke zprávě a řízení trvale udržitelnému rozvoji na místní úrovni. A abychom zajistili skutečný rozvojový potenciál, komise navrhuje, abychom se více zaměřili na místní řízení a zprávu, komunální zprávu, abychom se zaměřili také na rozvoj v daných oblastech. Rada také přijde se závěry k tomuto sdělení. Za druhé, komise přijala sdělení, které se týká, eh, bylo to přijato 21. května, týká se to migrace a název je Maximalizace dopadu rozvoje migrace. Účelem je poskytnout základ stanoviska Evropské unie a představit jej na půdě OSN v září, až tam probíde probíhat dialog k mezinárodní migraci, takže budeme mít určitý naléhavý postup, budeme také žádat, aby OSN přijalo určité stanovisko před tímto zasedáním. Účelem opět je prosazovat migrační mobilitu jako určitý hnací motor pro rozvoj eh, v případě zemí, které mají podprůměrný příjem. Také jsme připravili stanovisko Evropské unie jako součást balíčku 11. Eh, rozvojového evropského fondu a připravujeme také rozhodnutí, které se týká nového finančního protokolu dohody Kotonu, která má být přijata eh, Radou pro zahraniční záležitosti, a to zítra před eh, společnou ministerskou radou mezi AKT a Evropskou unii. A to bude v červnu, 6. a 7. června. To jsou sdělení ze strany komise. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji. Neobdrželi jsme žádné otázky na Evropskou komisi. A tím pádem se můžeme pustit do sedmého bodu našeho pořadu jednání, což má být výměna názoru s panem Kiomem Kebafore Soro, který je předseda Národního schromáždění pobřeží Slonoviny, kterého již jsme měli příležitost tady přivítat a bude tedy následovat výměna názoru o nedávném vývoji a perspektivách eh, pobřeží slonoviny. Jak víte, v pobřeží, slono, v pobřeží slonovinu, slonoviny došlo po povolební krizi 2010 až 2011 k pokroku, ale samozřejmě se trvávají ještě velké výzvy. A já, pane eh, předsedo, nyní vás chci vyzvat, abyste pokračovali v politickém dialogu, což samozřejmě eh, vyžaduje také účast eh, sněmovny, již předsedáte. Klíčovou roli ehm, má právě také toto domácí schromáždění a my vás vyzýváme, abyste dal na pořad jednání debat velké otázky národního zájmu, které jsou zdrojem těch následných krizí, které otřásly vaší, eh, vaší eh, zemí. Zejména otázka bezpečnosti, otázka rozdělení moci, otázka respektování eh, lidských práv, dále výbor národního smíření a další pokračování eh, této práce. Takže tolik několik témat, která bychom chtěli s vámi řešit. A nyní vám dávám slovo na 20 minut. Děkuji vám. Paní předsedkyně, Eh, rozvojového výboru Evropského parlamentu. Dámy a pánové, popřední poslanci a poslankyně, já bych eh, si dovolil začít slovy poděkování jménem eh, reprezentace našeho schromáždění, jménem pobřeží Sloroviny a tedy za to, že máme možnost se před vámi vyjádřit. Já vedu delegaci poslanců z pobřeží Slonoviny, která pochází z pěti parlamentních eh, skupin, eh, pro, u, která reprezentuje 255 poslanců a poslanky. Chci také přivítat eh, velvyslance několika zemí, včetně Rakouska a zástupce, čili velvyslance pobřeží slonoviny v Bruselu. Nic eh, nemůže nahradit vystoupení eh, legitimního eh, zástupce lidu, to znamená, že já vás, já vás vítám a je tedy dobře, že jste zaslala, že jste přizvala právě Národní schromáždění a zástupce Národního schromáždění pobřeží slonoviny, aby se tu vyjádřili. Takže, drazí kolegové, drazí poslanci a poslankyně, hovořím eh, dnes před vámi proto, že krize v naší zemi je eh, u konce. Nyní budujeme právní stát, budujeme demokracii v pobřeží slonoviny. Jak jste sama uvedla, zbývá ještě eh, vyřešit mnohé výzvy. Ale jsou to výzvy, které přísluší rozvojové zemi, zemi, která hm, samozřejmě má určité problémy při, při boji s chudobou a která nedávno, která se snaží vymanit se z té situaci chudoby a prekarity, která v naší zemi trvá již několik desetiletí. Pokud jde o rovinu politickou, mohu vás ujistit, že všechny instituce tedy fungují řádným způsobem. Po té povolební krizi v podstatě najednou instituce nebyly naší zemi. Po šesti měsících, navzdory velkým problémům, které máme, byly zorganizovány legislativní volby, které vedly k ustavení Národního schromáždění. Jak jsem to tedy již popsal výše. My jsme vytrvali v úsilí o zorganizování transparentních demokratických regionálních a místních voleb. A tím byly ustaveny také eh, regionální rady. Tyto regionální volby se již odehrály v atmosféře eh, míru a to bylo nesmírně důležité pro obyvatele. Tyto poslední volby jsou zakončením dlouhého volebního procesu a takže vám s uspokojením mohu říci, že věci proběhly dobře a hladce. Paní předsedkyně, samozřejmě, že je škodou, že Škoda, že ne všechny významné politické síly se účastnily, zejména FPI, což je strana bývalého prezidenta, který je teď v rukou mezinárodní spravedlnosti. Uvedený důvod byl, že nejprve musí v úzovkách osvobodit eh, mezinárodní spravedlnost bývalého prezidenta a teprve poté se eh, jsou ochotni se účastnit politického procesu, což tedy nespadá do působnosti um, spravedlnosti v eh, naší zemi. Pro nás, pro Národní schromáždění, ta politika prázdného křesla není dobrou věcí. Protože samozřejmě, že strana, která je u moci, musí mít inkluzivní politiku, ale také opozice musí přispívat k politickému životu národa. Pokud jde o bezpečnostní, bezpečnostní situaci, tak po té volební krizi, po volební krizi, byly bezpečnostní složky dezorganizované, ale soustředěné úsilí v oblasti bezpečnosti umožnilo znovu reorganizovat jak policii, tak i eh, četnické složky a eh, probíhá tedy restrukturalizace také armády. A já vás vyzývám, abyste se podívali na ukazatele bezpečnosti OSN z, či, z úrovně 4, jsme se nyní dostali na ukazatel 1. To, to umožňuje i návrat mezinárodních organizací a Africké rozvojové banky, kterou dnes eh, s napětím očekáváme v naší zemi. Naše země má významnou eh, geostrategickou pozici a pochopitelně, že nás eh, tudíž čelíme stále velkým výzvám. Blízko nás je sever Mali, asi víte, jaké jsou tam problémy. Na západě eh, sousedíme s Liberií a i v Liberii existuje poněkud nejistá situace, o které víte. Otázka bezpečnosti je tudíž i nadále pro pobřeží slunoviny prioritou. Ale domníváme se, že mezinárodní společenství, včetně Evropské unie, musí podporovat tuto eh, bezpečnost nejenom u nás, ale i v širším měřítku. Máme teď silnější výzvy, včetně terorismu v Mali. A ty si zaslouží eh, pozornost Evropy. Pokud jde o ekonomickou situaci, tak eh, jsme skutečně vynaložili velké úsilí a dochází k oživení ekonomiky v naší zemi. Mnoho investorů ocenilo naše programy, včetně programu s eh, MMF a se Světovou bankou. Tyto reformy nám umožnily eh, dostat se na určitou úroveň, určitou eh, výši zemi, která je otevřena investicím. A když se podíváte na rok 2012, na oficiální údaje vydané Mezinárodním měnovým fondem, tak tam se uznává růst přes 9%. Úsilí však bude pokračovat a na rok 2013 budeme opět usilovat o růst 9%. Mohu zmínit například odvětví pěstování kávy a kaká. Budeme se snažit bojovat s chudobou, protože původně jsme zemědělským státem, Eh, nejvýznamnějším producentem kaká. Jsou to tedy významné kultury taky eh, oříšku kešu. Pokud jde o otázku národního smíření a lidských práv, tak země, která prošla válkou, bohužel je zatížena určitými problémy na poli lidských práv. Ale jsem Watara řekl, že je potřeba přerušit eh, tento začarovaný eh, kruh a aby se tak stalo, tak náš prezident vytvořil vyšetřovací komisi, která vynesla na světlo různé zločiny, které eh, byly spáchány po volbách. Zpráva předala před prezidentovi eh, svoji, eh, svoji zprávu, svoji, eh, výsledky svého vyšetřování a ministerstvo spravedlnosti pak bude zajišťovat další kroky na základě této zprávy. A Národní schromáždění, tedy my, jsme začali svou činnost v roce 2011 a plníme svou roli. Hlavní naší výzvou je, kromě legislativní a ústavodárné činnosti a kontroly za zástupců národních exekutivy, tak naší roli je také se účastnit národního, procesu národního smíření. To je naprosto stěžejní Protože když se zpamatováváte z takového traumatu, jakým jsme prošli, tak je důležité pro všechny instituce, včetně Národního schromáždění, hrát svou roli. A my podporujeme ten dialog Komise pro národní smíření a dialog která byla eh, ustavena pod vzoru modelu podobné komise v Jihoafrické republice. A Národní schromáždění má i v této komisi svou roli. Domníváme se, že se již dostavili určité výsledky, protože po prezidentských volbách jsme zorganizovali dvojí volby, které již proběhly v jiné atmosféře, než jaká panovala po volbách eh, prezidentských. Mohl bych samozřejmě zajít ještě do větších podrobností, ale si myslím, že nejdůležitější je, aby teď před vaším výborem jsme byli schopni skutečně říci, že jsme se vrátili do hry, že jsme se dostali z vážné krize a že hodláme plnit naší roli na africkém kontinentu. Jsme ochotni eh, vzít si za své, tedy to, tu, to vedení, tu vůdčí roli a každopádně také se účastníme komunity eh, CDAO, což je společenství západoafrických států. Takže tolik několik bodů, na které jsem chtěl nadnést a veškeré údaje, z kterých, které jsem citoval, pozici případě vašeho zájmu nebo v případě, že budete mít nějaké dotazy. A já jsem vám samozřejmě k dispozici, pokud jde o vaše otázky nebo postřehy. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Nyní bych ráda předala slovo poslancům. První se o slovo hlásí pan Ponga, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat zástupci z pobřeží Slonoviny, předsedovi Národního schromáždění, že se, se, se dostavili do našeho výboru. Chtěl bych upřesnit trošku ten postup usmíření ve vaší zemi, který jste zmiňoval. Komise pro dialog, která má vést k usmíření, která byla sestavená v červenci roku 2011. Chtěl bych vědět, zda efektivním způsobem pracuje, zda skutečně zajišťuje reálný postup, protože ta zpráva, kterou vydala Amnesty International, a to z 27. února letošního roku, uvádí, že usmíření je velice obtížné, co se týče jednotlivých výjimek, které jsou poskytovány panu Bakbovi i ostatním, že někteří jsou prostě nepostihnutelní. Jak postupujete v postupu usmíření? Mezinárodní vyšetřovací komise nám poskytla zprávu, kde se hovoří o povolením období. Můžete nám také říci následné kroky ve světle této zprávy? Děkuji. Merci la monsieur Michel. Děkuji a nyní má slovo pan Michel. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, na úvod bych chtěl poděkovat ivorským úřadům a orgánům, které vynávají ve velice složitých podmínkách. Bez pochyby je tam hodně práce, které máte před sebou, je tam stále dost velké napětí takže se snažíte objektivně postupovat. Nicméně, když se podíváme na nárůst ve výši 10%, tak pochopitelně eh, pobřeží Slonoviny bylo vždy naším partnerem. Je zapotřebí, abychom zajistili politickou stabilitu. A já mám následující dotaz. Eh, tato otázka, je to spíše blahopřání, poděkování. Doufám, že takto budete pokračovat dál, ale i tak bych rád položil jednu otázku, která se týká toho nárůstu 9,8 Je to růst. Můžete zlepšit podporu vzdělávání, sociální sítě, aby vše náležitě fungovalo. Týká se to skutečně občanů. Já vím, že máte nejrůznější projekty, programy. Co nás ale zajímá, zda by se se mohli vyslovit i k těmto otázkám. Třetí poznámka. Chtěl bych vědět, proč nebo jak odůvodňujete, jak vysvětlujete skutečnost, že FPI v podstatě eh, bojkotuje neustále spolupráci. Já jsem to eh, viděl i v jiných zemích, eh, například pan Gbagbo byl propuštěn, když se podíváme na ten soudní postup soudní řízení ještě před volbami. Bylo trošku podivné eh, to sledovat, pokud jsme chtěli vidět, že se uplatňují veškeré povinnosti a práva. Takže co děláte pro to, abyste se pokusili deblokovat v tuto situaci? Abyste tedy spolupracovali v rámci usmíření i s politickou stranou pana Gbagba. Pokud se dobře pamatuji, tak tam existovala určitá strategie opozice. Nejdříve jste odmítali vstupovat do té dynamiky usmíření, ale co je důležité, aby většina udělala vše proto, aby naopak tato protistrana, tato politická strana FPI byla také vtažena do toho celého postupu demokratizace a usmíření. Co bych chtěl říci, to je třetí prvek. Můžete nám také poskytnout více informací o konkrétních obtížích, se kterými se potýkáte v případě fungování DDR. Já vím, že je to obtížné, velice složité. Já vím, že ta operace je velice složitá, ale chtěl bych vám také říci, že tady je více určitých problematických bodů, které bych mohl já zmínit k situaci v oblasti pobřeží Slonoviny, ale nás v tuto chvíli zajímají ty sociální, vzdělávací aspekty, protože ano, na jedné straně můžete budovat eh, bohatství, zajišťovat růst, ale součástí tohoto procesu znamená také, že musíte zlepšit situaci pro běžné občany. Merci beaucoup. Děkuji. Předtím, než budeme pokračovat, tak chci přivítat v našem středu skupinu návštěvníků, přizvaná pan, panem Gerencem. Zastupují přátelství eh, Portugalsko-Lucembursko a účastní se nyní je práce našeho výboru v parlamentu. Jsou tu také žáci mezinárodní eh, školy, které vítáme. A nyní má slovo pan Cortés Lastra. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dám vám všem pár okamžiků, abyste si mohli nasadit sluchátka. Je mi nesmírným potěšením vás tu všechny vidět. Dovolte, abych vám řekl, že se velice rádi vyslechneme, co máte na srdci a těšíme se i na budoucí vztahy. Je opravdu pozitivní, že Evropská unie spolupracuje s pobřežím Slonoviny. A máme také celou řadu nástrojů, které v této spolupráci uplatňujeme. Hovořili jsme o růstu v roce 2012 a máme pocit, že obyvatelstvo ovšem tento růst nevnímá tak dobře. Jeden ze čtyř obyvatel pobřeží slonoviny žije totiž pod hranicí chudoby. Rád bych se dozvěděl ještě něco bližšího vaší politice. Co děláte pro to, abyste bojovali s chudobou v pobřeží slonoviny. A potom je tu ještě celá řada témat, na nich spolupracujeme. Co můžeme eh, učinit, jak je můžeme prohloubit, zintenzivnit, já se domnívám, že před námi je ještě velmi dlouhá cesta, která nám umožňuje spolupracovat. Zástupce Národního schromáždění řekl, že je tu určitá souvislost s těmi násilnými činy, kterých se eh, dopustili různí zástupci politických stran, eh, dále se také nekontrolovaně rozvíjí obchod se zbraněmi. Proti tomu musíme něco učinit, abychom tomu učinili přítrž, ale jsme tedy pro prohlubování eh, vztahů mezi naším parlamentem a pobřežím Slonoviny. Děkuji, dávám vám tedy slovo, pane předsedo, abyste mohl eh, zodpovědět na tyto dotazy. Pak bude druhé kolo otázek. Děkuji za tyto eh, otázky. Já jsem eh, v podstatě hrdý na to, že můžeme oslovit evropské poslance a poslankyně. A eh, velmi tady dobře na mě působí vaše hluboké znalosti naší interní politické situace. Abych tedy přesně zodpověděl na vaše otázky. Zmínili jsme tu zprávu Amnesty International, která stále hovoří o některých eh, porušeních eh, práv, o některých přestupcích a mm, také údajně beztrestnosti některých eh, aktérů v pobřeží Slonoviny. Ovšem pokaždé, nebo jako vždycky, když je vydána zpráva Amnesty International, tak vláda je vůči tomu nesmírně citlivá. Já, jakožto předseda Národního, shromáždění, také byl jsem Eh, dříve prohlášen za politického vězně Amnesty International před deseti lety, tudíž chápete, že jsem eh, mezi prvními, kdo berou vážně zprávy eh, Amnesty International, protože sám jsem byl kdysi podle Amnesty International politickým vězněm. Problémem u nás není nedostatek vůle vlády řešit problémy, na které Amnesty International poukázala. Povolební krize v naší zemi si vyžádala tři tisíce obětí. A prezident naší země tehdy až v roce 2011 mohl skutečně využívat své prezidentské pravomoci. Do té doby to, co se dělo, bylo, že nebylo žádné právo, ne, neexistoval také žádný vrchní soud. Soudy byly rozbité, soudci utekli. Populace rovněž byla vysídlena vnitřně. Bylo by tedy potřeba úplně znovu post, vybudovat stát. Najednou nebyly žádné instituce, kromě zvoleného prezidenta. Národní schromáždění začalo fungovat teprve v únoru eh, až dubnu 2012. Čili všechny ty věci, na které upozorňuje Amnesty International, všechny ty, to bezpráví, ke kterému došlo, jsou na pořadu jednání vlády a vláda se tomu bude věnovat a bude to prošetřovat. Na Národní schromáždění je tu proto, aby rovněž zajistilo, že budou následná opatření a že ta takzvaná beztrestnost v naší zemi pomine dokonce i mezinárodní spravedlnost, která má více prostředků, která má větší potenciál, zatím ještě neukončila potvrzení obvinění vůči bývalému prezidentovi. To znamená, že ještě chápete, že my jsme měli na stole více priorit, nejenom e, obnovení spravedlnosti. Jsou tu také problémy ekonomické, obnova veškerých institucí, to všechno znamená, že jsme neměli čas některé věci dořešit teď, když stát již eh, funguje řádným způsobem. Můžeme řešit i to, co, o čem píše Amnesty International a další zprávy. Když si podíváte například na zprávu Národní vyšetřovací komise, tak i tam se hovoří o porušování lidských práv v de facto ve válečné situaci. Ale je potřeba vyzvihnout úsilí nového prezidenta, nové vlády. Díky tomu eh, nejsme jako předchozí vlády, které hodili veškeré zprávy pod stůl. Tato zpráva byla publikována na internetu. My chceme, aby všichni stáli tváří v tvář i svým vlastním zločinům. Nechceme nic skrývat. Chceme, aby justice byla transparentní, aby odvedla svou práci, abychom takto vybudovali eh, skutečně státní, eh, právní stát. A všichni, kdo, kdo budou eh, obviněni touto zprávou, kdo se ukážou být implikováni, tak budou muset stanout před soudem a zodpovídat se. A je potřeba, aby všichni, všechny politické směry se podíleli na budování práva, ale musí se účastnit také voleb. Jestliže nám někdo říká, že e, CPI má osvobodit pana Vagbo a že teprve poté se bude účastnit tato strana politického života, no tak samozřejmě tady zůstávají dveře otevřené pro všechny možné typy zneužívání. A ani vláda, ani e, obyvatele nejsou schopni žádat mezinárodní justiční orgány, které již začaly proces aby eh, nějakým eh, způsobem eh, ignorovali situaci. Musíme, nebo jsme zajedno v tom, že máme pokračovat v dialogu. A já jsem byl požádán 1. června, abych sestavil vládu, abych hovořil se FPI, což je tedy hlavní opoziční strana jejíž prezident byl u Hákského soudu a kteří zodpovídají za některé z těch zločinů spáchaných v naší zemi. A řekl jsem jim, že mají uh, diskutovat a případně se účastnit vlády. Oni odmítli. Přestože volební proces byl prověřen OSN, to znamená, on z OSN přišlo uh, se do naší země a podle demokratických mezinárodních standardů měli říci, jestli jsou volby transparentní, jestli jsou podle všech pravidel, jestli ano nebo ne. A já vám mohu říci, že legislativní volby, kte, z, z nichž vzešlo toto národní schromáždění, byly skutečně potvrzeny generálním tajemníkem banky Moonem. Takže řekl, že splňují veškeré podmínky transparentnosti demokracie a že jsou skutečně reprezentativní. Takže v dnešní době instance Evropské unie by měly povzbuzovat vládu, aby respektovali lidská práva a povzbuzovali dialog. Ano, to je pravda, ale je tu také určitá zodpovědnost na straně opozice, která by se neměla vyhýbat eh, demokratické diskuzi, měla by se zhostit své zodpovědnosti. Myslím, že to je stejně důležité. A poslední otázka se týkala boje s chudobou. Víte, že po dvou desetiletích eh, války byla situace taková, že polovina populace byla chudá. 50% obyvatel v naší zemi jsou chudí. A po této krizi jsme zahájili reformy, abychom znovu obnovili růst. K tomu došlo samozřejmě relativně nedávno a nestačí to, aby se to projevilo v každodenním životě lidí. K tomu je potřeba, aby tento růst trval více let. Teprve tehdy bude dostatečně významná, teprve tehdy sníží ukazatele chudoby v naší zemi. A proto já vás vyzývám, stění poslanci a poslankyně, abyste k tomu přispěli, protože demokracie v naší zemi je stále křehká. A dnes více než kdy jindy potřebujeme solidaritu a podporu Evropské unie, abychom mohli konsolidovat růst, který máme, tak, aby následovalo několik let tvorby bohatství, které by pak bylo k dispozici a které by snížilo e, míru chudoby. Národní schromáždění odhlasovalo národní eh, rozvojový plán, čtyřletý eh, plán, který platí do roku 2016 a tento čtyřletý plán upřednostňuje zejména sektory vzdělávání, zdravotnictví, protože víme, že eh, v zemích, které na nižší úrovni vývoje je potřeba věnovat prostředky na tyto citlivé sektory a některé pozitivní výsledky těchto politik umožnily, že například na úrovni zdravotní péče věnujeme velký, klademe velký důraz na bezplatnou péči v určitých zákrocích, tedy například ženy by měli mít péči zadarmo. Pro určité zákroky, pro určité druhy léčby. Takže jsme přijali kroky k tomu, aby populace schudlá válkou se alespoň mohla léčit za, s malými náklady. Rovněž jsme učinili přístup eh, ke školství, základnímu školství, eh, tedy zrovněž toto školství je zdarma, mají existovat takzvané eh, školní kity, které umožňují chudým rodinám, které si nemohou dovolit eh, koupit knihy a učebnice, tak eh, stát za ně koupí učebnice a až do šesté třídy mohou chodit do školy zadarmo. Tolik několik příkladů a teď můžeme přejít k druhému kolu otázek. La parole monsieur Děkuji mnohokrát, Görens, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych položil dotaz také panu předsedovi. V první řadě bych chtěl poděkovat za jeho otevřenost. Díky tomu můžeme lépe hodnotit situaci v pobřeží Slonoviny v dnešních dnech. Jsme trošku omezení, tedy pokud nejsme přímo pobřeží slonoviny. Pochopitelně vaše země byla takovou perlou v rámci kolonizace, takže to byla taková ta grandioznost i určitá dekadence, která tam probíhala. Já mám určité obavy. Země, která měla tak silný rozvoj v minulosti, jak je možné, aby během Eh, několika let se propadla do tak eh, zoufalé situace. tam tedy vzestup a pád. Ta čísla jsou reálná. A doufám, že ten pokrok, o kterém jste hovořil, bude trvale udržitelný. A říkáte, že co se týče lidských práv, tak tam také dochází k velkému pokroku, také v oblasti hospodářského rozvoje zaznamenáváte růst, což je velice důležité. A tato politika má vést k uklidnění situace. To je klíčové, to je zásadní pro další rozvoj. Takže z vnějšího pohledu a také z pohledu těch, kteří hodnotí interní situace, ale zvenčí, tak eh, bych chtěl, abyste potvrdil mé informace. Je pravda, že Rozvojová africká banka, která byla v Abidžánu, opustila Abidžán, odjela do Tuniska. Je pravda, že je připravena vrátit se opět do Abidžanu. Pokud tomu tak je, tak to by byla skvělá zpráva pro budoucnost vaší země ze strany mezinárodního společenství obecně a konkrétně tedy pro váš stát. Chci se ověřit, je to správná informace? Můžete, prosím, opět na svém území uvítat tuto Africkou rozvojovou banku a další podobné orgány a úřady. Je tomu tak? Děkuji. A nyní má slovo pan Neusser. Ja, vielen Dank, Frau... Ano, děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, vy jste právě nesmírně působivě vylíčil, před jakými výzvami stojí vaše země a řekl jste, že je na dobré cestě. O tom svědčí vaše návštěva, o tom svědčí i spolupráce vaší země s Evropskou unii. Hovořil jste o procesu smíření. Chtěl bych se zeptat, do jaké míry podporuje tento proces usměřování i Africká unie a společenství západoafrických států, protože si myslím, že tady musí hrát zvláštní roli sice Evropská unie, ale zejména je to úkolem Africké unie a sousedních západoafrických států. Spolupráce s Evropskou unii vypadá tak, že například prostřednictvím desátého Eh, rozvojového programu bylo poskytnuto asi 200 milionů eur a potom v rámci 11. rozvojového programu se eh, navyšuje, zdvojnásobuje tato částka na dobrých 500 milionů eur. A z podkladů vyplývá, že se chcete zaměřit na zlepšení v oblasti zemědělství a také energetiky chcete hledat nové cesty. Co se týče zemědělství, chtěl bych se zeptat, do jaké eh, míry se zaměříte na rozvoj malých zemědělců a jakou úlohu chcete přiřknout zejména ženám v rámci rozvoje drobných zemědělců. A co se týče energií a přístupu k energiím, je nutné skonstatovat, že vývoj zajištění přístupu k energii jaký jim je složitý. Proto bych se chtěla zeptat, na co se zaměřuje vaše energetická politika. Vsázíte na velké energetické projekty, anebo chcete spíše podporovat regionální a decentralizované zdroje energií? Merci. Euh, Děkuji mnohokrát. Takže ještě než vám předám slovo, tak také budu mít několik poznámek. Pamatujeme si to drama před několika lety, kdy eh, byl jeden z vašich představitelů zaslán do Hágu, byl obviněn, že vyráběl velice toxické produkty a pobřeží slonoviny. Víme, že několik lidí zemřelo, 20 tisíc lidí bylo zraněných, také se pamatujeme ehm, to, že byl obviněn mezinárodním společenstvím z této transakce. A já mám dotaz. Dnes oběti dostali nějaké očkodnění za svá zranění, obdrželi odškodnění A druhá věc, zda jste také získali tu částku, která byla ve výši asi 100 tisíc milionů dolarů. 100 tisíc dolarů, pardon. Merci. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pour répondre à la première question. Bych odpověděl na první dotaz, jestli tato banka se vrátí do, na pobřeží Slonoviny. Chci vás ujistit, že princip návratu Africké rozvojové banky je velice vítán. Musíme spolupracovat s zástupci této Africké banky pro rozvoj, abychom vytvořili podmínky k jejich návratu. Takže už jsme začali opravovat tu budovu, kde bude mít tato banka sídlo. A je to postup, který je na dobré cestě. Je patrné, že tento slib bude naplněn. Musíme tedy zdůraznit, že bezpečnostní situace se zlepšuje v naší zemi. Není to prohlášení pouze ze strany tedy vlády a Národního schromáždění, ale také, když se podíváte na stránky OSN, tak tam se hovoří o tom, že situace se natolik zlepšila, že mezinárodní organizace se mohou opět navrátit do naší země. Veškeré Veškerá velvyslanectví se již vrátila do naší země, veškeré mezinárodní organizace, které odešly, se opět vrátily do pobřeží Slonoviny, takže se těšíme, že i tato Africká banka pro rozvoj se vrátí. Pochopitelně to trvá jaksi určitou dobu. Je to spojeno s dalšími problémy, které byly dopadem té krize. Je to podobné ve všech ostatních zemích, které projdou tak hlubokou krizí, tak procházejí podobnými postupy. Je zapotřebí navrátit tu důvěru, také postarat se o místní obyvatelstvo, je tam také určitou dobu násilí nebo spíše nenávist, takže Eh, znamená to, že veškeré složky státu jsou velice oslabeny touto krizí a to si naše země prožila. Je to krize, která vedla k velkým strukturálním nerovnováhám také z hlediska našich přírodních surovin. A takže ve světle těchto zkušeností je, budujeme právní stát, demokratický stát, tak, jak jej známe. Jsou to, je to krize, která skutečně zničila naši zemi. Je důležité, aby Evropská unie nyní pomohla naší zemi, abychom postupovali v rámci konsolidace právního státu, demokracie a respektování základních lidských práv. Nyní k otázce postupů smíření. Tento postup smíření musíme vidět eh, v určité dynamické dimenzi, ne tedy jako statický obrázek. Je to komise nebo výbor, která se snaží o upřímné smíření. Tato komise nemůže pouze říci, ano, shodneme se na tom, že uděláme eh, vzájemné, že si odpustíme, ale je důležité, aby také poukázali na všechny, všechno násilí a na všechna nepráva, která vznikla. Ano, bylo to tak v Jižní Africe a myslím si, že tomu tak bude i u nás. V Ruanda genocída, byly tam miliony mrtvých a myslím, že stejným procesem projdeme i v pobřeží Slonoviny. Ale smíření není jako když máváte nějakou kouzelnickou hůlkou že najednou všechno se vymaže, vyřeší. Ale pracujeme na tom, musíme pokračovat, i když máme určité problémy a potíže. Ale já si nezoufám a věřím, že všichni političtí aktéři budou nejen prosazovat zájmy eh, svých eh, frakcí nebo politických stran, ale především se zaměří na budoucnost na naší zemi a že to nebude pouze prosazování zájmu jednoho vedoucího představitele, ale je důležité, aby všechny strany si uvědomily, že mají určitou odpovědnost, kterou musí sehrát v celém procesu smíření. A paní předsedkyně, já budu nesmírně rád, když budu moci přivítat v Abidžanu zástupce Evropského parlamentu, aby měli možnost se sami přesvědčit, aby mohli hovořit se všemi stranami, aby hovořili i s vládou, protože tam je celá řada odpovědných pracovníků, kteří umožňují měnit věci a zajistit mnohem větší dynamiku usmíření. Abyste měli možnost hovořit i s opozicí, aby jim bylo jasné, že mají i oni odpovědnost, protože velice často lidé mají pocit, že když jsou v opozici, tak to, co říkají oni, je prostě pravda. Protože opozice musí mít vždycky pravdu. Ne. Můžete být eh, v opozici, můžete se mílit. Eh, a naopak můžete být eh, ve vládě a přitom mít pravdu. Takže já si myslím, že co se týče této otázky, musíme všichni spojit naše síly. Co se týče spolupráce s Evropskou unii, hovořili jste o sektorech. E, víte, že Pobřeží Slonoviny je nezávislé od roku 1960 a je jasné, že první prezident naší republiky založil rozvoj naší země právě na rozvoji zemědělství. To je orientace, kterou jsme zvolili v minulosti. Jiné země měli další varianty své strategie rozvoje. Pobřeží Slonoviny se rozhodlo, že bude prosazovat svůj rozvoj na základě rozvoje zemědělství. Pracovali jsme tedy především na oblasti zemědělství a protože jsem byl premiérem, také ministrem financí, tak vím, že otázka zaměstnanosti byla velkým problémem. Já si myslím, že to je celoevropský problém máme miliony lidí, kteří nemají pracovní místo, jsou nezaměstnaní a ať už jsou to lidé v Liberii, v Mali, v pobřeží stanoviny, všichni tyto lidé, kteří se uchopí zbraní, tak to není proto, že jim to dělá radost, ale protože zbraně jim umožňují, aby přežili. Takže bohužel tam vznikají tyto možnosti. Ale je důležité abychom jim dali i jiné možnosti, abychom jim nabídli jiné možnosti a to je zaměstnání. Takže v naší zemi, která není náležitě rozvinutá, jaké máme sektory, abychom mohli nabídnout nová pracovní místa? Pro mě je to vždy oblast zemědělství, protože v zemědělství nemáte potřebu mít eh, doktorát, abyste mohli pracovat. Eh, můžete být eh, jak tedy naprostý negramotný člověk, tak člověk s vysokým vzděláním a můžete vždy pracovat v zemědělství. Je tedy důležité, abychom vyřešili vysokou míru nezaměstnanosti, protože máme 4 miliony lidí, kteří ťukají na dveře úřadu pro zaměstnanost a žádají tedy o pomoc. Tito lidé musí živit rodinu, chtějí práci, takže souhlasím s vámi, pane poslanče, že ano, je zapotřebí se zaměřit na kulturu, kulturu pracovníků a pracovní podmínky, které budou podporovat další rozvoj. Také otázka energetiky. To je globální problém. Naše země nebude konkurenceschopná, pokud nebude mít eh, skutečnou kapacitu ve výrobě energie. Země, jako je ta naše, může dávat eh, elektřinu do Burkina Faso, do Gany, do Mali. Pobřeží slonoviny musí mít eh, dostatečnou kapacitu, abychom mohli posílat energii do Sierra Leone, Liberie i do ostatních zemích. Je to pro nás nesmírně důležitá klíčová otázka a já si myslím, že to nemůžeme řešit pouze na úrovni našeho mikrostátu, musí se to dělat naopak z regionálního hlediska. Když jsem byl premiérem, tak jsem to probíral také nejen v Evropě, ale i v USA. Doufám, že v těchto diskusích budeme dále pokračovat a vím, že nebudu, nemohu překračovat eh, svoji Eh, vymezenou dobu, protože pro vás je to nesmírně důležité, ale abych tedy respektoval ten vymezený čas, tak na závěr bych chtěl říci, že otázka energetiky zůstává klíčovou otázkou pro země, africké země, které jsou na cestě rozvoje, které chtějí být konkurenceschopné a které musí čelit eh, velkým výzvám našeho tisíciletí. Zbývá jen poděkovat předsedovi Národního schromáždění pobřeží Slonoviny, že se s námi podělil o situaci v jeho zemi. Děkuji vám za pozornost. Merci.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 Nous allons continuer. Takže budeme pokračovat v našem pořadu jednání. Bude to výměna názoru na téma dohody rybolovné mezi Evropskou unii a Kiribati. Je to pan Noiser, příslušným zpravodajem tedy. Máme tady příslušný výbor, což je výbor PEŠ. A slovo panu Neustrovi, aby nás seznámil se svým stanoviskem. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Děkuji, paní předsedkyně. Tak, jak jste řekla, Výbor pro rybolov je příslušným výborem. Náš výbor vypracovává k tomu stanovisko. Po četných jednáních, které jsem vedl, bych chtěl ve svém stanovisku doporučit, abychom tuto dohodu abychom nesouhlasili s dohodou o rybolovních právech z Kiribati. A proč? Jde tu zejména o jedno téma. Evropská komise při svém jednání o této dohodě řekla, že existují v Pacifiku stávající eh, dohody, které nejsou respektovány. Tato eh, dohoda eh, vychází z určitého režimu pro kontrolu rybolovu. Evropská komise ve své dohodě s Kyberaty ale nevychází z té dohody s Naurou a nepoužívá tento režim pro svá plavidla to by znamenalo, že bychom tak podkopali chápali dohodu států v Pacifiku. A to je nesprávné, protože při schromáždění se státy AKT zastáváme moto, že regionální spolupráci mezi jednotlivými zeměmi chceme podpořit a v oblasti Pacifiku je takováto spolupráce v oblasti rybolovu a kdybychom nyní uzavřeli takovouto dohodu s Krybaty, eh, tak bychom obcházeli již existující existující regionální spolupráci. Proto bych chtěl našemu výboru navrhnout, abychom e, dohodu v této podobě odmítli a aby byla předložena co nejrychleji nová dohoda, která bude respektovat regionální dohodu z Nauru a ještě ji zlepší. Kdybychom souhlasili e, s touto dohodou s Kiribati, byl by to nedobrý precedent, který by znamenal, že eh, Evropská unie nerespektuje eh, stávající dohody našich partnerů. Finanční eh, dopady eventuálně dohody z Kiribati, jestliže Evropský parlament odmítne tuto dohodu, tak z finančního hlediska to určitě nebude konec světa pro Kiribati. Kiribati ztratí 1% ročního rozpočtu. Tak to představuje tato dohoda o rybolovných eh, právech. Jednoprocentní výpadek rozpočtu bude platit do té doby, eh, jak to bude eh, komise i Kiribati potřebovat, než uzavřou novou dohodu na základě té dohody s Nauru. Děkuji. Další řečník. Ano, děkuji paní předsedkyně, děkuji také zpravodaji. V podstatě mohu jenom eh, potvrdit to, co řekl. Právě jsem se dozvěděla, že e, u našich témat dnešního jednání, e, kromě stanoviska pana e, Neusra, máme také stanovisko rozpočtového výboru, který s tím ale souhlasí. Rozpočtový výbor jistě zvažoval pouze finanční dopady a oproti původní dohodě to neznamená příliš velké rozdíly, takže rozpočtový výbor s tím může souhlasit, ale já se na to dívám stejně jako pan Neuser. Eh, musíme respektovat naše politické zaměření a když eh, chceme podporovat spolupráci mezi eh, rozvojovými zeměmi, tak to nemůžeme nijak obcházet. Já nechápu, jak se do toho Kiribati mohlo dostat, dostává se takto do složité situaci. Jistě není zrovna velkým partnerem zemí Nauru a je právě jedna z těch menších eh, zemí a důležitá ta je také stoupající hladina moře, ale to teď nehraje žádnou roli. Měli bychom se tedy zasadit o to, abychom se trvali u vlastní orientace a já se domnívám, že je možné znovu jednat. Rybolov je pro Kiribati velice důležitý, ale opravdu to představuje pouze jedno procento tato dohoda. E, proto e, za naši frakci podporují návrh pana zpravodaje. Děkuji. Pan Ponga má slovo. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu znít možná trošku jinak. Děkuji za práci uskutečněnou kolegou Neuserem. Jak víte, Tichomořím je region, z něhož pocházím. Takže ho trošku znám, je to skutečně můj region. Kiribati sousedí s Novou Kaledonií. Já chápu znepokojení pana Neusera, pokud jde o dodržování regionálních dohod uzavřených eh, Kiribati. Evropská unie samozřejmě musí respektovat závazky v souvislosti s závazky uzavřené s Nauru, ale jsou tu některé věci, které vyplývají z výměn, které jsem měl s, z rozhovoru, které jsem měl s komisí a škoda, že tady komisi nemáme, že e, Evropská unie jednání Kiribati v plnění mezinárodních závazků. Kiribati může ten systém transformovat v systém VDS místo toho systému tonáže. A Spojené státy také neaplikují eh, systém VDS ve vztahu eh, Pacifiku. Ale očekávají se opatření přijatá v rámci regionální eh, organizace rybolovu v Pacifiku. Snažíme se tím za Evropskou unii tedy podporovat udržitelný rybolov a zároveň přitom zajistit respektování mezinárodních práv. Navíc odhady Evropské komise jsou takové, že protokol respektuje eh, ty, ta ustanovení smlouvy eh, z Nauru. A jedna doložka umožňuje také evropskou, evropskou finanční podporu. Toto hodnocení ex post také říká, že smlouva je výhodná pro obě strany a že e, podporuje rozvoj Kiribati. Musíme mít na paměti i to, že Kiribati má jen velmi malé zdroje k dispozici a Evropská unie, dala dispozici 1 325 eh, tisíc eur na podporu jak potravinové produkce, tak i konkrétně eh, rybolovu. Takže to nakonec eh, to může být až 4, 4, 4 miliony eur. A pro zemi, která je tak závislá na příjmy z rybolovu, to může představovat 23 až 30 eh, vládních příjmů. A to není nezanedbatelné. Není zanedbatelné tedy. A eh, tento protokol tedy může posílit spolupráci mezi státy Pacifiku a Evropskou unii. V případě zamítnutí tohoto protokolu bude Evropská unie výrazně oslabena v rámci Eh, regionální organizace pro eh, Tichomorský rybolov. Tichomoří je středem zájmu velkých mocí, včet, mocností, včetně USA a Austrálie. A samozřejmě, že oni budou rádi, když Evropa bude v této oblasti marginalizována. Pokud se Evropa z regionu stáhne, ujišťuji vás, že bude nahrazena někým jiným a hodnoty, které hájíme, budou naprosto převáženy mocnějšími ekonomickými zájmy. Komise také schválila protokol k Mikronezie a Šalmonským ostrovům. ostrovům. Přestože se tam neodkazuje na systém VDS, nemůžeme mít eh, dvě různé politiky eh, k různým státům. Musíme eh, udržet tedy soulad našich politik, musíme být soudržní že já podporuji tuto dohodu s tím, že eh, zajišťuje dodržování eh, mezinárodního práva. Spolehám se na vaši podporu, kolegové. Děkuji. Nyní Izabela Levin. Děkuji. Děkuji, pane předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem se dostavila později a nevyslechla jsem si tedy prezentaci pana zpravodaje a bohužel také tedy neznám stanovisko výboru, ale chtěla bych v prvé řadě říci, ke zpravodaji k té eh, dohodě s Kiribati za výbor pro rybolov. Já naprosto souhlasím s panem zpravodajem Noiserem. Co se týče politik otázky eh, rozvoje. Z této perspektivy je nesmírně důležité, abychom se zabývali touto otázkou, eh, jak ji pojmenoval eh, pan Neusser ve svém stanovisku k dohodě o rybolovných právech Kiribati. Evropská unie je velice špatně vnímána v tomto regionu právě proto, jak vedla Evropská unie jednání o rybolovních právech. A pan Pongac se zmiňoval také o uzavření dohody s Mikronézí a Šalmounovými ostrovy. E, bohužel, když jsme se zabývali tou dohodou s Šalmounovými ostrovy, tak se vlastně nevedla žádná diskuse. A proč? Protože tato činnost se ubírá, se realizuje na druhé části planety a někdy je složité eh, obdržet všechny informace o tom, co se děje. Ale když eh, parlament odmítne tuto dohodu na tomto základě, že Evropská unie eh, odmítá informace o různých závazcích jako VDS, zúčastněným stranám dohody jenom e, ve snaze obchodovat s těmi vessel days. Obdobně ta dohoda s Šalomounovými ostrovy byla právě Šalomounovými ostrovy zablokována. E, v výboru pro rybolov jsme o tom opravdu hodně diskutovali a situace je taková. Je tu celá řada e, malých ostrovních států, které se rozvíjejí a není to tak eh, obvyklé, ale eh, jim se podařilo pokročit velice dále ve spolu práci eh, při obhospodařování svých přírodních zdrojů. A v tomto regionu je to jediné, co mají. Je to tedy rybolov a to je nesmírně cený zdroj celou dobu tyto ostrovní státy se snažily maximalizovat své e, příjmy z těchto zdrojů a je e, velice e, složité obhospodařovat své vlastní rybolovné zdroje, protože tu dochází k migraci rybí populace takže si to vyžaduje spolupráci a čeho může dosáhnout dohoda. Bylo tu úsilí vytvořit určitý systém, když ta eh, populace se eh, nachází po určitou dobu v jedné části a potom někde jinde, tak zavedli tyto takzvané vessel days a také Eh, určitá měřítka, benchmarks, aby žádná strana eh, neprodávala ryby pod nižší cenou než ostatní aktéři. To je nesmírně důležitý a já to hodnotím za velký pokrok, kterého tato část světa dosáhla. A proto je to tak důležité, aby žádná ze zúčastněných stran neprodávala úlovek za nižší ceny než ostatní a e, na to upozorňovala zejména Mikronézie v e, jednání o dohodě s EU, e, protože ty prodeje byly podle TUN a ta dohoda to nechtěla akceptovat. Úloha Evropské unie. A já jsem se osobně dvakrát zúčastnila jednání o regionálním rybolovu v této oblasti a tam vnímají Evropskou unii jako aktivního partnera, protože velice přispíváme k rozvojové pomoci. Eh, je to pomoc, která jde do rozvoje rybolovu, ale když jde tedy o vlastní rybolovná práva, tak eh, já se nedomnívám, že by komise řekla, něco jiného. Potom eh, je Evropská unie vnímána opravdu negativně, protože tyto země vidí, že Evropská unie přichází a eh, eh, snaží se rozdělit zúčastněné strany dohody z Nauru, protože s nimi jedná jednotlivě a říká, neakceptujeme váš systém, který jste dohodli v rámci dohody z Nauru chceme, abyste eh, postupovali tak, jak my rozhodneme. A to je tedy velký eh, konfliktní potenciál mezi eh, ostrovními státy v Tichomoří a to je klíčový problém. Já vím, že tam jsou jiné vědecky dané problémy eh, ve sudejským eh, množství ulovku za den, ale také vím, že v případě Kiribati se sešla technická skupina eh, před nedávnou dobou a bylo také dohodnuto, že Kiribati překračuje množství těch vessel days nevzpomínám si na přesné číslo, ale myslím, že to bylo podstatné zvýšení o 30 nebo 40 eh, nad rámec přidělených vessel days. A zdá se, že Evropská unie a její eh, rybolov se nepřevádí na vessel days to znamená, že je mimo, ale i kdyby to bylo součástí přesto Kiribati eh, překračuje přidělený počet eh, dní rybolovních plavidel. Je tedy velice důležité, aby výbor nadále zdůrazňoval a kritizoval, že chceme podporovat regionální eh, spolupráci mezi těmito rozvojovými zeměmi. A to je takový příklad. Nemůžeme eh, jen tak přijít a říci, neakceptujeme vaše regionální dohodu, eh, chceme s vámi jednat jednotlivě, my neakceptujeme váš systém přidělování. To není možné. To je ten problém a já vím, že eh, eh, komise také o tom přemýšlí a bylo by opravdu nešťastné, eh, kdybychom v té organizaci regionál, pro regionální rybolov neměli křeslo. Eh, evropský trh je eh, velkým trhem pro eh, tuňáky a v Tichomoří je to 40 procent celosvětového úlovku a Evropská unie je tedy součástí této organizace jako státy s důležitými trhy a vnímání EU v této organizaci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 Já tedy nejsem proti přítomnosti rybolovních plavidel v této oblasti, ale domnívám se, že bychom měli znovu jednat o této dohodě. Měli bychom eh, zajistit, aby to bylo v rámci udržitelného rybolovu a eh, eh, mimo těch přidělených dnů Kiribati. A také bychom měli zajistit, abychom platili stejnou částku jako ostatní e, e, jako dostávají malé ostrovní státy v Tichomoří a jsou tu také velké obavy, e, protože to malé ostrovní státy v Tichomoří chtějí ty měřítka navýšit a Kiribati byl jediným aktérem, který nechtěl tento limit, myslím, že to bylo 4500 tun za den navýšit. A když eh, srovnáte úlovky podle dohody EU a to, co bylo zaplaceno, tak eh, se domníváme, že eh, Evropská unie nehradí dostatečně. A potom ještě vztahy Evropská unie, USA a Japonsko. Ne, jsem si úplně jista, jaká je role Japonska, ale v každém případě USA právě vyjednávají novou regionální dohodu v rámci VDS, takže eh, netrvají na ničem jiném, na ničem novém. Teď mám ta čísla Kiribati, to eh, překročili téměř o 100% těch, eh, těch dní. A podstatě, pokud bychom chtěli narušit tuto spolupráci, znamenalo by to obrovskou hospodářskou ztrátu pro všechny země, protože pokud eh, nebudou spolupracovat, tak tyto země eh, nebudou moci řádně využívat svých eh, přírodních zdrojů. Mělo by to hrozný účinek na celý eh, region a také by to nebylo ve prospěch rozvojové politiky EU. Korea a Japonsko eh, také chtějí uplatňovat systém VDS v rámci eh, dohod s tímto regionem a obdobně Čína a Nový Zéland. Zdá se, že Evropská unie je jediným důležitým hráčem, který to akceptovat nechce a to se musí napravit. Já souhlasím s komisí, je nutné do toho vnést transparentnost, ale zdá se, že eh, rybí populace jsou eh, v dobrém stavu a my musíme tomuto regionu umožnit eh, jeho rozvoj. Děkuji. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji všem. Komise není zastoupená aby hovořila o rybolovu. Já bych ráda doplnila ještě své stanovisko. Také jsem naprosto proti této dohodě v oblasti rybolovu a navrhuji, abychom hlasovali proti. Budeme hlasovat. Omlouvám se. Ještě dám slovo panu Neusserovi, aby nejdříve udělal závěr. Ano, paní předsedkyně, mohu být velice stručný, protože paní von Levin hovořila opravdu podrobně a e, nastínila problematiku s e, pohledu výboru pro polov. Nechci se k tomu vracet, ale chtěl bych eh, se zmínit pouze o aspektech rozvojové politiky. Myslím, že bychom neměli vystupovat jako partner při vyjednávání, který se dostane do rizika, že bude rozdělovat dohody v regionu, které byly uzavřeny. Když se budeme setkávat s jednotlivými státy, potom eh, to povede k rozkolu té regionální spolupráce a to není v naší našem zájmu. Měli bychom tedy zůstat u našeho předsevzetí neizolované dohody s jednotlivými státy v Tichomoří, ale jenom na základě dohody z Nauru. Donc, euh, je vous rappelle que... Chtěla bych tedy připomenout, že Datum pro podávání pozměvacích návrhů je 3. června 12 hodin a budeme hlasovat 24. června. Nyní se dostáváme k bodu 8 pořadu jednání. Jedná se o kombinace grantů a půjček pro financování rozvoje politiky EU v období 2014 až 2010. Takže kombinace neboli blending je velice aktuální téma. V oblasti hledání inovativních finančních prostředků pro zajištění rozvoje v rámci Evropské unie. Na jedné straně Evropská komise hovoří, že dochází k velkému nárostu eh, v rámci různých externích finančních nástrojů. A na druhé straně odborníci ze strany Evropské komise koncem roku 2012 dospěl k určitým závěrům, co se týče používání této kombinace a možnosti zlepšení a také dokončili tedy svoji expertní práci. Nyní přišel klíčový moment, abychom ukončili tuto diskusi a abychom o této otázce hovořili na půdě našeho výboru z důvodu snížení rozpočtu pomoci a také posílení politických priorit, příjemci fondů se velice často obrací na privátní sektor, na dodatečné zdroje, na také know-how pro financování rozvoje. Kombinace by byla přesným mechanismem, který by byl zaveden Evropskou unii, aby mohla kombinovat veřejné finanční prostředky pro rozvoj a pomoc a aby také umožnil kombinování získávání půjček eh, ze soukromých komerčních zdrojů. Vážení kolegové, máme k dispozici odbornou komisi, jejich závěr hovoří tedy o této kombinaci a také hovoří o rizicích spojených s eh, tímto novým nástrojem. Náš eh, stálý zpravodaj Bart Stes je také pozorovatelem našeho výboru DV a sleduje platformu Evropské unie pro kombinaci a bude tedy hovořit eh, o celkové orientaci o daných otázkách. Na úvod dám slovo panu Petru Morazanovi, který je autorem dané studie. Má maximálně k dispozici 15 minut. Muchas gracias. Um... Velice vám děkuji. Týká se to kombinace financování, která se v praxi opravdu osvědčila a to jsme ukázali v naší studii. Vyzdvihli jsme několik pozitivních dopadů když eh, se zvolí kombinace veřejných a soukromých zdrojů, je možné takto financovat velké projekty, které by jinak nebylo možné financovat. A kromě toho jsme zjistili, že členské státy mohou ještě mobilizovat své příspěvky a že to jasně ukazuje e, spolupráci v rámci EU, vytvořením platformy Evropské unie pro kombinované financování rozvojové politiky v období 2014 až 2020 jsme učinili důležitý krok pro vytvoření inovačních nástrojů kombinací e, financování. Podle našeho názoru tu je dobrá možnost vytvořit strategie, které nepopisují a zlepšují financování pouze kvantitativně, ale i kvalitativně. Podle našeho názoru je nutné se podívat na strukturu strukturu zprávy, která je navrhována v rámci této platformy. Měla by vzniknout řídící instituce, takzvaná politická skupina a potom instituce pro vlastní provádění, takzvaná technická skupina. E, doposud se díváme na tuto platformu pouze jako na určité fórum. E, to platforma nemá závaznou funkci jako ostatní nástroje rozvojové politiky Evropské unie. Podle našeho názoru bude třeba e, se tím zabývat v rámci procesu konzolidace. Platforma Reforma by měla hrát důležitou úlohu při vytváření struktur zprávy, při vytváření regionálních struktur, které jsme vytvářeli již od roku 2007. Je třeba zajistit mnohem větší soudržnost mezi nejrůznějšími subjekty, eh, které zde působí, které působí v regionálních strukturách. Koordinace těchto eh, subjektů počtů v členských státech a také je důležité sledovat, jak se rozvíjí celý proces na základě činnosti technické skupiny. Chtěl bych vyzdvihnout pouze několik aspektů, které jsou také uvedeny v naší studii. Jistě eh, při zprávě různých regionálních struktur zjišťujeme, značné rozdíly, zejména z hlediska spoluúčasti příjemců finančních prostředků. Evropská komise eh, předsedá všem těmto mechanismům a to pokládáme za dobré, protože takto máme jednoho politického mluvčího, který je zodpovědný za eh, rozvojové strategie v rámci potírání chudoby, tak jak je to také definováno v Lisabonské smlouvě. A potom jsme zde zmínili různé aspekty, které souvisejí se střety zájmů, zejména se to e, týká aktivit e, v rámci e, Evropského rozvojového fondu v Africe. Technicky nějaká skupina má a může mít značný vliv na různé projekty a o tom je třeba diskutovat. Ve studii doporučujeme vytvoření jasných a transparentních pravidel, které dovolí ex ante i ex post posuzovat, do jaké míry ty eh, mechanismy financované z veřejných zdrojů eh, přispívají k evropské rozvojové politice a jsou také v souladu s rozvojovou politikou EU. Jsou to různé mechanismy, které musí respektovat zprávu a také cíle, zejména tedy cíl eh, boje proti chudobě a je třeba eh, vidět, jak jsou respektovány také cíle jednotlivých skupin. Zdá se, že regionální mechanismy se ještě příliš nevyužívají eh, občanskou společností, eh, že se je nepodařilo ještě dostatečně zohlednit. Situace je ale taková, že fungování takovýchto subjektů nebo mechanismů má vertikální strukturu směrem z hora dolů. Ale je tu možnost, jak říká platforma, abychom ještě znovu přeskoumali tuto eh, strukturu a provedli příslušné změny. Co se týče dopadů na boji eh, s chudobou, Domníváme se, že dopady těch regionálních eh, mechanismů, které již existují, jsou takové, že musíme posoudit co se všechno dělá, tedy financování, zejména kombinace těch prostředků, abychom dosáhli cílů tisíciletí. Musíme si také uvědomit, eh, do jaké míry odpovídají potřebám partnerů takovémto posouzení je třeba také vycházet z toho, co je definováno v příslušném strategickém dokumentu. Při hodnocení je třeba eh, použít eh, k analýze kvalitativní a kvantitativní nástroje na místní úrovně a také ty eh, do toho začlenit občanskou společnost. Je třeba zajistit vyváženost, abychom podchytili dopady těchto mechanismů, ale zjistili, jak eh, obyvatelstvo vnímá tato opatření a je třeba eh, zohlednit dopady kombinace těchto prostředků a trvalou udržitelnost pro rozvoj. V rámci analýzy je třeba zohlednit multinárodní definici chudoby, jak ji definovaly země OECD a e, musíme to využít i e, rozboru rizik. Co se týče úloh jednotlivých aktérů, potom nám tyto nástroje umožní eh, zajistit lepší rozvojovou politiku. Je tu například eh, také úloha etického kodexu a koordinační roli nemohou nemůže mít pouze jedna jediná instituce, například Evropská investiční banka. Pokud je třeba mobilizovat eh, prostředky eh, členských států, potom eh, musí být příslušná platforma i příslušné mechanismy dostatečně flexibilní. Co se týče eh, phasing out eh, a financování, tak k tomu mohu ještě říci, že tyto mechanismy a dopady na země s se středními nebo nízkými příjmy musíme zohlednit veškerá rizika na financování. Upozornili jsme na to, že je tu reálné eh, riziko předlužení. A to je třeba eh, stanovit v rámci eh, studie udržitelnosti. A je to třeba kompenzovat financování v té země samotné. U zemí se středním nebo nízkými příjmy eh, není třeba respektovat příjem na hlavu, protože eh, v těchto zemích jsou velké rozdíly. A <clears throat> další aspekt, který je třeba eh, respektovat je vázaná pomoc. Mechanismy a jejich fungování v sobě skrývají určitá rizika to eh, bylo již eh, uvedeno v peer review OECD a eh, dále je velice důležitá účast soukromých zdrojů v těchto státech. Organizace občanské, některé organizace občanské společnosti již předložili celou řadu otázek, vyjádřili určité obavy, nesmíme při, přihlížet, když e, zahájíme proces hodnocení. Ve studii jsme se zmínili o tom, že je možnost zaručit, aby tyto projekty vedly ke snížení chudoby, aby se prováděla e, analýza e, dopadů na chudobu ex ante. Musíme se tedy řídit pravidel OECD. V každém případě jde o investice do infrastruktur, které e, učiní soukromý sektor a potom všichni e, víme, že se to vždy nezaměřuje na respektování eh, lidských práv a že to není vždy ve prospěch těch nejchudších. Musíme tedy eh, zohlednit ty dopady eh, při rozhodování, které projekty obstojí u cílových skupin téma zadlužování je také třeba respektovat. Kombinované finanční nástroje se opírají o má tedy zadlužení za e, tržní úroky a podobně. A přitom je důležitá trvalá udržitelnost. Může dojít k náhlým změnám, e, které musí být zapracovány do e, posouzení rizik. Eh, u kombinací finančních prostředků je třeba zajistit transparentnost, které indikátory eh, se mají eh, použít při analýze, do jaké míry se zabývají tyto indikátory omezením, nebo to jsou indikátory z Větové banky nebo Mezinárodního měnového fondu s e, současnými finančními problémy, které mají také dárcovské země, e, vzniká nebezpečí, že kombinace finančních nástrojů se bude používat e, na místě to jiných důležitých nástrojů, kdy to jsou půjčky spjaté s určitými podmínkami pobídkami pro boj s chudobou. Tady jsou určité náklady vyplývající z příležitostí a kombinace financování může být rentabilnější, má takový pákový eh, efekt, eh, může se použít k financování v oblasti potravinářství a eh, může tak představovat určitý přínos boje proti chudobě. Eh, jsme toho názoru, že když se vyvarujeme těchto eh, rizik, eh, bude třeba vytvořit určitý kodex, aby bylo možné dobře orientovat toto opatření. A můžeme také počítat s určitou korekční funkcí. To by bylo možné stanovit v rámci této eh, platformy Evropského parlamentu určitý kodex, tedy který by eh, definoval, eh, co je vhodné pro dlouhodobý boj nebo nepřímý boj s chudobou Eh, zda se zaměřuje projekt na eh, odstranění kulturní nerovnosti, nerovnosti mezi pohlavími, anebo je to projekt, který slouží eh, k ochraně životního prostředí, tak bychom měli ještě lepší možnost monitorovat tyto mechanismy. Děkuji vám. Děkuji. Barstas má slovo. Voorzitter, um, ik hoef natuurlijk uh, jullie niet uit te leggen um, Děkuji, paní předsedkyně. Já vám samozřejmě nemusíme vysvětlovat, oč jde, když hovoříme o tomto nástroji blending nebo kombinace různých finančních nástrojů. Existuje tolik textů, v nichž byl tento nástroj popsán a vysvětlován a bylo řečeno, že značné procento rozvojové pomoci se poskytuje právě prostřednictvím tohoto kombinovaného nástroje. Komise také vydala stanovisko, které se zabývá financováním rozvojové pomoci. A to je dohoda z Buzánu, která usiluje o efektivní spolupráci v oblasti financování. Existuje opravdu celá řada textů, které se touto tématikou zabývají. Náš parlament se naposledy v říjnu tím zabýval. Myslím, že 2. října jsme přijali usnesení. A v tomto usnesení jsme Eh, sice uvítali tento vývoj, ale vyjádřili jsme se k němu přece jenom zdrženlivě. Na plenárním zasedání zaznělo zcela jasně, že musíme o tomto nástroji velice dobře přemýšlet. Nemůžeme se do toho pustit naslepo, musíme velice dobře uvážit, jaké dopady bude mít. A Evropský parlament eh, musí být eh, neustále podrobně informován, ale Kromě toho bylo také řečeno, že z hlediska cíle nejde jenom o boj eh, proti chudobě, ale také o boj proti všem formám eh, nerovnosti. To jsou naše eh, hlavní směry zajištění rovných podmínek a boj proti chudobě a řekli jsme, že to jsou oficiální cíle rozvojové pomoci Evropské unie, že ty kombinované nástroje je musí respektovat, nemůže e, e, to být v rozporu a vždy je třeba, aby byl tedy e, přizván Evropský parlament. Pan Morazon tuto platformu podrobně popsal. Děkuji za tuto studii, která opravdu stojí za pročtení, není příliš obsáhlá, celá tematika byla pojednána na čtyřech stránkách. To je velice příjemné a jak již bylo řečeno, jakožto parlament se toho účastní, a účastníme. E, konalo se e, zasedání, které ohlásilo e, zahájení eh, eh, sekretariát se zúčastnil a 21.6. se bude konat příští setkání. Mám ale celou řadu obav a již jsem o tom hovořil. Za prvé si dělám určité starosti, které se týkají řízení eh, tohoto kombinovaného mechanismu. Skonstatovali jsme, že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 v méně než 50% dojde k identifikaci. Je řečeno ano, projekt připadá v úvahu eh, pro kombinaci prostředků a bylo to méně než 50%, kdy byla přizvána delegace Evropské unie a to je problematické. Ty místní organizace nebyly přizvány, když se hledají projekty a v při takovémto postupu se dostáváme do nebezpečí, že se nepodaří dodržet hlavní linii rozvojové politiky. Jednal jsem s komisí a bylo řečeno, že se to tedy zlepšilo. Hovoříme o dlouhodobě plánu, ale je třeba zajistit větší účast a jedno doporučení našeho parlamentu by mělo být zapojení. To znamená projekt kombinovaných eh, nástrojů. Bez eh, účasti delegace to není možné. To je tedy má první obava. A druhá obava se týká začlenění eh, místních obyvatel oficiálních zástupců občanské společnosti. To máme všechno v Lisabonské eh, smlouvě. To je součástí naší rozvojové politiky různých mezinárodních eh, textů. A stále narážíme na to, že eh, místní obyvatelstvo není za vyčleněno, eh, když rozhodujeme o tom, které projekty připadají v úvahu pro kombinaci finančních nástrojů. A třetí problém je uveden i ve studii. Řekli jste to hned úvodem. Tedy to studie dopadů které se provádějí hned na začátku z hlediska boje s chudobou, eh, obsahují různé eh, kritéria různá kritéria, kterých je třeba se držet a e, která se používají při hodnocení, ale při tom hodnocení není jasné, že tento postup má e, e, platit i při stanovování doporučení platformy. Mou čtvrtou obavou je ekonomický aspekt. Je tu nebezpečí, že komise a finanční instituce, eh, které eh, používají kombinovaný nástroje, použijí určitý finanční metody. Takové jsou trendy trhu, eh, orientují se na ekonomický růst a přehánějí důvěru v to, že se dostaví přerozdělování automaticky. Slyšel jsem to, pokud přijmeme tuto logiku, potom nebudeme mít vyvážený růst, který by se zaměřoval a měl dopady na eliminaci chudoby. Sociální sektor tam <clears throat> přijdou malé a střední podniky prostě eh, zkrátka. Já jsem hovořil o dopravě, o energetice, eh, tato odvětví prostě přijdou zkrátka a potom se obávám, eh, Plývalo to také z těch diskuzí v rámci platformy, že věnujeme příliš malou pozornost skutečnému přístupu, abychom opravdu bojovali s tou trpkou chudobou. Potřebujeme nějaké ukazatele, indikátory, které dovedou posoudit, do jaké míry je boj s chudobou e, úspěšný, do jaké míry se opravdu uplatňuje. Je jasné, že politika není vždy e, koherenční. Jsou tu různé oblasti, je tu evropská úroveň, Světová banka, postupy nejrůznějších stran a pro Evropskou komisi a Evropskou investiční banku je důležité, abychom postupovali soustavně, zejména u kombinace finančních nástrojů mám ještě celou řadu nedostatků. Souhrnem bych tedy chtěl říci, že v současnosti ještě není jisté, že boj s chudobou eh, bude eh, v centru dění. Potřebujeme větší transparentnost, potřebujeme příslušný rámec, v němž se bude jasně hodnotit a eh, já tak také jsem proto, aby se do toho mnohem více začlenila občanská společnost. Není součástí platformy a to není dobré. Všechno funguje jako expertní skupina. E, my, jakožto parlament, jsme pozorovatelem expertní skupiny. To také pokládám za problematické. A když vyvodí z toho expertní skupina nějaký závěr, k čemu má vést. To není naprosto jasné, co potom udělá komise s výsledky této platformy. Evropský parlament má omezený vliv, je v pozici pozorovatele. Jsou tu eh, zúčastněné členské státy, ale eh, skoro všechny chybí s výjimkou Belgie z části eh, je přítomná Velká Británie, ale je to bez účasti občanské společnosti. Zítra se setkáme s panem komisařem Píbalskem a i rozpočtový výbor se o to zajímá. Já e, se domnívám, že to má ještě celou řadu otazníků, jak to bude vypadat se stanoviskem komise, e, jak ho budeme dále sledovat. A co ty otázky, které eh, vyplývají z eh, toho eh, návrhu usnesení parlamentu z října. To jsou otázky na pana Píbal, se, to jsou mé pochybnosti a doufám, že kolegové se připojí. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Pan Cortes Lastra, žádal jste o slovo. Ano, děkuji. Paní předsedkyně, chci říct jen toto. Blahopřeji panu Morasanovi za vypracování zprávy. Myslím, že to, co řekl, je skutečně velmi kompletní, ale pořád ještě to zbývá ošetřit některé otázky. Vznikl tu určitý dojem, že eh, tedy hrozí eh, značné riziko. Tento parlament se od začátku zaměřoval na to, jaká může být, eh, jak může probíhat ta intervence v soukromém sektoru a v ve spolupráci možná poroste rozvojová spolupráce, ale musíme být velmi bdělí, pokud jde o příčiny tohoto jednání a e, pokud jde o účast soukromého sektoru na rozvojové spolupráci, protože to je e, rámec, který je nesmírně citlivý. Potřebujeme jasný kodex jednání, kodex chování. Nemůže to být čistě založené na tržních podmínkách. Čili jsme ve světě, kde soukromý sektor se do značné míry podílí na ekonomice, zaměřujeme se stále více na globální úroveň a v důsledku toho se reorganizuje rozvojová spolupráce. To je něco, na co už jsem upozornili na půdě tohoto výboru nechceme úplný obrat o 180 stupňů. Děkuji a vzhledem k tomu, že už máme spoždění, tak dám slovo Evropské investiční bance, pan Karano, na dvě minuty a následovat bude Jose Beck za komisi. Takže pane Karano, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji autorům této studie, děkuji panu Stajsovi za jeho připomínky. Aktivně se účastníme této platformy, postupujeme k vypracování závěru ve vztahu k parametrům, abychom zachytili to, co je ex ante, ex post ve vztahu k tomu projektu kombinování a je to v rámci podskupiny, která eh, byla v rámci této platformy ustavena. Spolupracemi s dalšími institucemi eh, v té práci, kterou vede komise, no, které předsedá komise, abychom zlepšili ty hodnoty a prvky celého toho, celé této kombinační iniciativy. Celkově podporujeme eh, přístup kombinace ale musí zůstat zakotven v evropské politice, evropských strategických cílech a evropských standardech. To jsou naše eh, hlavní oblasti zájmu. Chceme zajistit také evropskou viditelnost. Myslíme si, že tento mechanismus může zvýšit viditelnost Evropské unie eh, v rámci projektů mimo Evropskou unii a chceme také ilustrovat eh, různé dopady což bude možné, až budeme mít k dispozici více údajů o projektech, které byly tímto eh, mechanismem eh, financovány. Je, otvírá se prostor pro další pákový efekt, ať už finanční, tak i politický. Vidíme, že můžeme díky tomu eh, získat investice nejen od dalších finančních institucí, ale i ze soukromého sektoru, a různých fondů, můžeme tak více zužitkovat ten dopad Unie, pokud to použijeme jako páku v rozhovorech s dalšími zeměmi. Takže i toto je eh, nezanedbatelný aspekt. Děkuji. Slovo má pan Beck za komisi. Děkuji. Jenom eh, velmi eh, tak eh, rychle, stručně děkuji za pozvání, děkuji za studii. Sdílíme většinu tam uvedených argumentů a panu Stásovi, panu Cortesovi děkuji za jejich připomínky. Připravil jsem si poněkud delší prezentaci, ale pokusím se omezit na to základní. Chci zdůraznit, že práce toho kombinačního mechanismu a těch eh, jednotlivých evropských investičních mechanismů je něco, co eh, je zásadního charakteru. Pokud jde o dopravní infrastruktura a sociální sektor, to jsou sektory, které jsou identifikovány jako další způsobilé sektory, které přispívají ke snižování chudoby. Jak řekl kolega Aleksandro z EIB, tak v rámci platformy probíhá seriózní práce, snažíme se vypracovávat, nám pak umožní hodnotit dopady operace tohoto mechanismu. Již nyní jsme dosáhli určitých dohod v rámci finančních institucí, máme výstupové ukazatele, které použijeme a učiníme ještě další krok. Není to snadný úkol, protože hodně se hovořilo o, o využívání ukazatelů, v případě dalších modalit spolupráce zatím nemáme nic definitivního, ale ubíráme se tímto směrem. A já jsem chtěl zdůraznit jen to, že jedna z instrukcí, kterou dáváme finančním institucím, je, že se, že se musí, musí navázat kontakt s naší delegací od samotného začátku implementace programu. Tím zajistíme i účast ehm, místní občanské společnosti. Myslím si, že ty eh, kombinační mechanismy představují obrovskou příležitost pro koordinaci úsilí různých faktorů, různých aktérů, ať už dárcovských agentur, eh, tak i dalších, i soukromého sektoru. Neměli bychom eh, tuto možnost omezovat ani budoucnu. Jestli, jestli mohu, bohužel jste překročil čas. Chci jen říci, že kombinační mechanismus tím, že funguje v rámci infrastruktur, nám dává možnost zvýšit viditelnost Evropské unie v rámci naší rozvojové spolupráce víc než v jakémkoliv jiném kontextu. Dovolte mi, abych poděkovala panu Morasanovi za jeho přítomnost, také panu Stesovi, že hovořil o obavách našeho výboru vzhledem k této platformě. A také chci poděkovat komisi. Bylo by dobré, kdyby komise se mohla ještě jednou podívat na otázku blendingu a abyste mohli oficiálně zareagovat na sdělení, která zazněla ze strany Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát a nyní se pustíme do strukturovaného dialogu k pracovnímu programu komise na rok 2014. Je to nesmírně důležitý bod na pořadu jednání našeho výboru. Jedná se o pracovní program Komise na rok 2014, který se týká oblasti humanitární pomoci a jsem velice ráda, že opět mohu v našem výboru přivítat paní komisařku, paní Kristelinu Georgiovi. Asi si vzpomenete, že rámcová dohoda v roce 2010 byla podepsána mezi Evropským parlamentem a komisí. Takto můžeme poukazovat na iniciativy, které bychom si přáli, aby komise provedla ve svém akčním plánu. Budeme tedy dnes hovořit o pracovním programu Komise na rok 2014 a také o veškerých iniciativách právě v rámci této legislativy, abychom se mohli podívat na to, zda to koresponduje k prioritám našeho výboru a zda tam nechybí určité důležité iniciativy. Zároveň také chceme pokázat na to, jaké legislativní iniciativy jsou pro nás ty nejdůležitější a které jsou důležité pro příští komisi. Zítra budeme mít také strukturovaný dialog a to s panem komisařem Píbelksem a následně na základě těchto dvou diskusí s oběma komisaři. Naši koordinátoři se rozhodnou o doporučení, které bude předloženo na konferenci, kde se bude probírat návrh pracovního programu komise na rok 2014. Takže paní komisařko, prosím vás, abyste představila svůj pracovní program na rok 2014. Také zazní otázky. Eh, které se týkají tohoto programu i předešlých programů. Je tedy dobré, abyste se změnila o návrzích pro příští rok. Chtěla bych zdůraznit, že stávající výměna názorů není pravidelným cvičením. Otázka humanitární pomoci eh, v specifických regionech. Takže v diskusi se zaměříme pouze na pracovní program komise. Paní Gergiová. Ráda bych vám předala slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jako vždycky přicházím do tohoto výboru a očekávám vysoce kvalitní diskusy. A pokud mohu, tak bych na úvod strukturovala své poznámky do tří bodů. Jednak je to otázka toho, jak řešíme ty nejaktuálnější je humanitární potřeby, jsou to, je to pomoc lidem ve skutečné nouzi. To je naše největší priorita. Za druhé, legislativní program. V letošním roce musíme odvést velký kus práce, abychom v roce 2014 byli svědky plodů této legislativy. A také, co děláme z hlediska priorit, v roce 2014? A za třetí, co děláme pro to, aby v těchto těžkých dobách eh, omezování rozpočtu v našich zemích budeme mít eh, dostatek eh, peněz pro tyto občany, kteří jsou v nouzi. Jakým způsobem tedy chceme efektivně zlepšit naši práci, naši činnost? A pak se podíváme také na implementační výsledky v roce 2014. Nejdříve tedy k otázce humanitárních priorit. V letošním roce, příštím roce i v následných letech ve svém portfoliu budu mít prioritu číslo jedna. A to je pomoci maximálnímu počtu lidí v jejich nejkrušnějších chvílích a to efektivním způsobem. Jenom abych eh, vám udělala představu, co se týče poskytnutých částek, které doufám budou také zajištěny v budoucnosti i eh, s další komisí, s dalším komisařem pro humanitární pomoc. Jsou to dvě věci. Jednak eh, na začátku roku máme prognózu pro krize, které známe, tak zde budeme mít dostatek zdrojů v rámci globálních rozhodnutí a jsme velice rádi, že to můžeme diskutovat s vládou i s vámi. Jsme vděční za vaši účast. Takže tři čtvrtiny eh, rozpočtu pro pomoc bude vyčleněn už na začátku prosince, aby byl jasně definován pro ty priority, u kterých víme, eh, že už určité potřeby existují. Začali jsme v loňském roce, v letošním roce mohu říci, to bylo skutečně dobré uplatnění, dobrá realizace a doufáme, že v příštím roce budeme mít definici globálního rozhodnutí v případě financí pro předvídatelné humanitární potřeby. Takovým způsobem, abychom pomohli našim partnerům, aby také měli určitou předvídatelnost při financování a budeme také pomáhat lidem, kteří závisí na této pomoci, aby měli jistotu, že Evropa jim pomůže. V letošním roce rozhodnutí o financování Sudan, Somálie, Afganistán, jenom abych vám dala několik příkladů a obávám se, že bohužel i v příštím roce tyto země tam budou také. Já bych ráda udělala jiné prognozy, ale nejde to. Jediná věc, která se změní, je to, že co budeme vidět na začátku příštího roku, to znamená o konkrétním způsobu, jak řešit tyto krize, které bohužel se, o to vleklé krize, budou tedy pokračovat i v příštím roce. Mí kolegové v ECO se tím zabývá, ale také bych chtěla poděkovat Evropskému parlamentu, že děláte vše proto, aby vleklé krize nebudou eh, vlastně mimo naši pozornost, budou neustále v naší pozornosti. Budeme pokračovat v příštím roce tak jako letos. Pokusíme se zajistit, aby v těch nejdramatičtějších krizích, eh, které v Evropě známe, že v těchto krizích budeme sehrávat tři, tři různé úlohy. Jednak eh, advokátů, potom budeme neustále signalizovat, že to je věc, kterou musíme brát vážně a za třetí poskytování konkrétní pomoci. V letošním roce se jedná o Syrii, Mali, eh, Republika Centrální Afriky. V těchto případech Evropa je v první linii při řešení těchto krizí a je jasné, že okamžitá reakce ze strany Evropy pomohla mobilizovat pomoc. Bohužel vám nemohu říct, že děláme dostatečně to, co máme, protože ty potřeby v Syrii eh, rostou mnohem rychleji než naše schopnost poskytovat pomoc. Ale pokud někdo pomáhá, tak je to Evropa. Pomohli jsme dát 865 milionů euro. 65 milionů euro bylo oznámeno před deseti dny v Libanonu a v Jordánsku a tím jsme na prvním místě, co se týče pomoci v dramatických krizích. Je to krize, kvůli které nespím a obávám se, že i v příštím roce se ta situace nezlepší. Stále ještě budeme pracovat na těchto krizích. V tuto chvíli máme 575 eh, milionů uprchlíků. Máme téměř 5 eh, milionů lidí, kteří jsou interně vysídleni, jenom aby se si udělali představu. Ostatní hrozná krize, na kterou si pamatujeme v bývalé Jugoslávii, 700 tisíc uprchlíků, 2 milionů 2 miliony interně vysílených lidí. Takže tato situace je mnohem dramatičtější než situace v bývalé Jugoslávii. Nevidíme v dohlednu řešení, konec této krize a bohužel se tato krize může dále rozmístit do okolních regionů. To se stává bohužel již realitou. V případě Mali v letošním roce jsme jednali velice rezolutně, jsme eh, poskytli 127 milionů euro, ale když se dívám do budoucnosti, tak tyto regiony budou neustále vysokou prioritou, protože to jsou zranitelné, křehké regiony a Bohužel už nyní vidíme varovné signály, že dochází k nárůstu podvýživy u dětí, i když v letošním roce sklizeň nebyla zase tak špatná, ale ty země jsou nesmírně oslabené. Co se týče druhé části našeho programu, legislativní návrhy a nové iniciativy. Máme dva legislativní návrhy, které jsou už v pokročilé fázi, doufáme že je ukončíme do roku 2013, do konce roku a budeme je implementovat v roce 2014. Jinak se to týká ochrany civilního obyvatelstva, to je jeden návrh. Zde jsme učinili velký pokrok a ráda bych poděkovala také DV paní Striflerové, která na tom usilovně pracovala. Chci, chci poděkovat za podporu, kterou jste nám poskytli Vedoucím výborem byl výbor pro životní prostředí, nicméně i vy jste byli také velice aktivní. Právě jsme otevřeli Centrum pro poskytování nalehavé pomoci. To je jasný příklad toho, že činíme a vytváříme schopnosti civilní ochrany. Chtěla bych pozvat paní Žoli, ale i ostatní členy tohoto výboru, abyste navštívili toto centrum reakce na lahavé pomoci, jakým způsobem reagujeme v oblasti jednak humanitární pomoci, ale i různých přírodních katastrof. Další legislativní návrh je EU Volunteers, čili dobrovolníci. Opět paní Stiflerová je tou, která velice konstruktivně spolupracovala. Já bych chtěla poděkovat za zprávu, kterou jste připravila. Ta situace je nesmírně vážná. Musíme činit rozhodnutí, máme omezený rozpočet a chceme především ochránit náš operační rozpočet. Bohužel máme sníženou eh, obálku, co se týče vyčleněných finančních prostředků, ale i tak můžeme mít velice dobrou legislativu, která umožní Evropě, aby vytvořila platformu pro naše občany, aby mohli vyjádřit eh, svoji míru solidarity. Bohužel to nejde zas tak rychle, jak bychom si přáli v případě těchto dvou návrhů. Chtěla bych, aby do konce roku jsme učinili patřičné kroky a v příštím roce eh, bych chtěla vidět implementaci. Oblasti pro rok 2013. V kterých oblastech chceme ještě také tvrdě pracovat? Jsou to eh, čtyři oblasti naší iniciativy. Jednak chceme zajistit konzultaci mezi tím, aby humanitární pomoc naplňovala dané účely. Jak modernizovat humanitární pomoc pro 21. století, protože eh, svět je zranitelnější, máme méně zdrojů. Jak tedy zajistit, eh, abychom maximálně využili našich prostředků? chceme mít konzultaci se zainteresovanými stranami, bude to otevřená konzultace, zaslali jsme pozvánku také Evropskému parlamentu, bude konzultační schůzka a budeme se snažit vytvořit naše stanovisko pro humanitární summit v roce 2015 a já doufám, že na tomto summitu budete také aktivními účastníky. Za druhé je to otázka programu jak eh, ustát tyto velké výzvy. Nyní máme politiku, máme akční plán, na kterém pracujeme a do roku 2013 bychom chtěli vidět mnohem více operativní implementace ve dvou velkých programech, které jsme zahájili. Jednak je to Agir a Share pro roh Afriky. A také chceme postoupit v implementaci akčního plánu v případě aky ve vysoce zranitelných zemích, jako je Haiti, Jemen a podobné země. Za třetí, tento výbor nás vždy žádal, abychom eh, spojili jednak eh, okamžité pomoci a následné rehabilitace. V této oblasti jsme udělali hodně věcí. Ten hlavní rozdíl, který nyní uvidíte, a to bude platit především v roce 2014, to bude již eh, plný Eh, plnoprávný postup. Tyto dva různé fondy budou neustále poskytovány především těm zemím, které jsou zranitelné vůči opakovaným krizovým situacím a podobným šokům a katastrofám. Zde, aspoň slyším ode všech, Evropa skutečně sehrává vedoucí úlohu, abychom mnohem agresivněji řešili takovéto situace. V neposlední řadě je to politika a daná iniciativa v případě nejzranitelnějších skupin. Jedná se o děti, ženy a obyvatele, kteří jsou podvyživení. Spolu s komisařem Bíbalksem jsme spolu vypracovali novou politiku v této oblasti, nové sdělení, tak jak tomu interně říkáme. A nyní se zabýváme tím, jak toto sdělení rozdělit do praktických kroků, co to znamená gender markers, čili markery pro jednotlivé zastoupení pohlaví, jak se zaměřit především na děti mladší pěti let, co to konkrétně znamená být eh, efektivní, abychom měli konkrétní operační programy, které budou řešit otázku podvýživy v jednotlivých zemích. Tento výbor se vždy zajímal o otázku nařízení pro humanitární pomoc. Já se tady nechci skrývat eh, před svojí zodpovědností a říkat, eh, jak si v této oblasti nyní vedeme. Víte, že zapotřebí udělat revizi nařízení o humanitární pomoci. Nenašli jsme přesvědčující důkazy o tom, že to zlepší situaci, abych to řekla úplně jednoduše. V tuto chvíli nemáme pocit, že musíme něco nutně napravovat, ale já jsem vám slíbala, že k tomuto tématu budeme vést konzultaci. Tato konzultace probíhá, ještě nebyla ukončena. Bude ukončena v červnu, takže já nechci předjímat konečné důkazy, ale musím říci, že do této chvíle Konzultační postup nebyl takový, abychom měli přesvědčivé důkazy o tom, že musíme otevírat revizi o nařízení pro humanitární pomoc. Ale počkáme si skutečně na výsledky, což, jak už jsem říkala, bude koncem června. Na závěr, co děláme proto, abychom zajistili, že nežádáme po ostatních, aby byly efektivní a přitom eh, nám se nebude v této oblasti příliš dobře vést. Eh, takže udělali jsme revizi postupů v rámci ECO a výsledkem je několik stanovených kroků, které přijme naše generální ředitelství, abychom mohli dosáhnout 15 až 20 zlepšení v oblasti efektivity v průběhu pěti let. Znamená to, že budeme dělat více, lépe za dané situace omezených zdrojů. Začali jsme s implementací tohoto postupu revize. Ten příští rok bude naprosto klíčový. Máme inkluzivní proces. Celá řada kolegů v ECO se obává, že tento proces bude příkladem pro následné revizní postupy a naše služby spolu s ECO budou mít možnost požádat od našich partnerů, aby na základě našich pracovních výsledků také zajišťovali a prosazovali vyšší efektivnost. Dále redefinujeme naše rámcové smlouvy s partnery a cílem je, jak pracovat lépe a více pro občany za omezení našich zdrojů. A naši partneři jsou přesvědčeni o tom, že věnujeme pozornost tomu, abychom snížili veškerá břemena zpracování, postupů, administrativy a tak dále. Dovolte mi, abych na závěr uvedla, že v posledním roce jsme prošli velkými institucionálními změnami vzhledem k tomu, že byla že vznikla externí služba. Potřebujeme také více lidských zdrojů a nacházíme se v situaci, kdy je patrné, že jsme dosáhli dobrého pokroku, včetně externí služby a naší vzájemné spolupráce. Zcela jistě pracujeme mnohem lépe s kolegy v oblasti rozvoje. Když se tedy podívám na konec cesty svého mandátu, což bude příští rok a pro mě to bude klíčový rok, zcela jistě věřím, že humanitární služba pro ochranu obyvatel, civilní ochranu obyvatel bude v dobrém stavu a tady musím zdát hold svým kolegům z ECO i jiným, někteří z nich jsou zde přítomni. Děkuji. Děkuji. A slovo dávám panu Cortesu Lastra. Bueno, muchas gracias, La verdad que... Ano, děkuji, paní komisařko. Rád bych vám ještě jednou velice poděkoval za vaši práci, za práci v oblasti DEVKO a za to všechno, co děláte i když máte k dispozici tak málo prostředků v oblasti humanitární pomoci. Jistě to je úplně jiná záležitost, to je nezávislá pomoc. Je to pomoc, za kterou žádné protislužby neočekáváme. A já mám pocit, že humanitární pomoc je oblast, o které prostě nelze nijak vyjednávat. Myslím, že to jsou 2% z celého rozpočtu společenství a to není předmět k vyjednávání. To prostě zůstává i v rámci budoucích eh, záměrů finan- financování to musí zůstat, protože to souvisí s hodnotami, které v Evropském parlamentu zastáváme. Nedovedeme si tedy představit, že by eh, tyto příspěvky byly nějakým způsobem zkráceny. 150 milionů eh, ročně slouží ke zlepšení eh, životních podmínek a pomáhá spoustě lidem dětem mladším pěti let, jak jste se o nich zmiňovala, a celá řada opatření na podporu skupin osob, kterým se eh, vede velice špatně. My tu máme vlastně dvojí povinnost. Máme morální povinnost, eh, které se musíme nadále zhostit a potom máme povinnost v Evropském společenství, která jde nad eh, náš rámec, pomáhat těm, kterým se momentálně nevede dobře. Strukturovaný dialog na složitá témata, protože nevíme, co se všechno stane v příštím roce. Doufáme, že nebudeme muset čelit ještě dalším problémům. Musíme učinit vše proto, aby se nám nadále dařilo řešit problémy, které se objeví v budoucnu a asi bychom o tom tady měli podrobně diskutovat i v našem výboru a já se dívám směrem eh, ke kolegům, s nimiž spolupracujeme. Prostě není možné, aby v budoucích plánech došlo ke snižování prostředků na humanitární pomoc. To možné není, to nemůžeme dopustit. Jinak je tu velká nejistota z hlediska reálných čísel, protože nikdy nevíme, co se stane, ale humanitární humanitární pomoc, ta je prostě neoddiskutovatelná. A to opravdu souvisí s hodnotami Evropské unie. Děkuji vám za vaši práci. Slovo má pan Gerenc. Děkuji. Je vždy těžké hovořit o paní Georgievě, po paní Georgievě, protože ona je ve svých vysvětleních natolik vyčerpávající, že nelze než parafrázovat některé z, něco z toho, co řekla. Každopádně se domnívám, že když hovoříme o situaci eh, Syrii, je to situace skutečně příšerná, ale vaše oddělení dělá vše, co je možné v zájmu eh, reagovat na tuto situaci. Pak je tu také komplementarita vaší činnosti a toho, co dělají členské státy. Nemyslíte si, že nastal čas pustit se do vyhodnocení potřeby takové komplementarity mezi tím, co dělá Evropská unie jako taková a členské státy? Já jsem byl také na rozpočtovém výboru, byl tam eh, pan Lamasur, také paní Žoli a hovořilo se o příspěcích členských států do fondů, jimiž vy disponujete, vzhledem k tomu, že tyto fondy budou brzy vyčerpány, takže to je to minimum, co bychom mohli udělat v zájmu toho, abychom nějakým způsobem zúročili možnosti těch 28 aktérů, které, kteří budou moci jednat společně. Druhý bod, který souvisí s tím prvním, to jsou diplomatické kroky. Co dělají arabské státy? Něco dělají, ale myslím si, že ne dost. Takže na mezinárodních konferencích se domnívám, že vaše pozice, pozice komise, která je naprosto, v naprostém souladu s nestraností, takže máte určitou eh, možnost, autoritu přesvědčit i ostatní. ostatní. Využili jste této pravomoci dostatečně k tomu spolu samozřejmě s Evropskou službou pro vnější činnost, toto učis, učinit a ovlivnit další aktéry? Vzhledem k tomu, že je samozřejmě, že e, skutečně právem a hájíte e, určité kroky, ale za třetí chci potrhnout tu naprostou nezbytnost držet se i nadále principu nestrannosti, protože jinak eh, nezvládneme nic v Syrii. Už se nám ani nedostává slov, abychom eh, tu situaci v Syrii popsali, ale každopádně zůstáváme v dělí. A různými prostředky, které máme k dispozici, se snažíme zajistit, aby všichni měli eh, svou zodpovědnost, aby všichni přispěli svým dílem k vyřešení této strašné situace. Pan Paška, děkuji. Ano, samozřejmě, jak řekl pan Gerens, je těžké dostat slovo po vás je těžké také um, hovořit uh, po panu Gerencovi, protože on skutečně pokryl většinu témat. Ale já bych chtěl rozšířit eh, tu otázku, kterou položil pan Gerenc o solidaritě a chtěl jsem eh, se vás zeptat na jednu věc. Krize jsou ve stále větší míře globální, pohromy eh, jsou také stále globálnějším problémem. Bude jich v budoucnosti více, nikoliv méně. Disponujeme také globální solidaritou, globální světovou spoluprácí. A teď nemluvím jenom o státech zálivu, ale také o těch státech takzvaných BRICS, o spojených státech, což jsou všechno státy, které by měly spolupracovat, měly by sdílet břemeno solidarity. Jsme pišní na to, že Evropa je stále v čele na poli humanitární pomoci. A jestliže jsme takto učiní, tak je to také zásluhou eh, vaší, vašeho úřadu a vás osobně a já to chci vyzdvihnout. Na druhou stranu přetrvává tento znepokojivý problém Syrie. Syrie není žádnou přírodní katastrofou, je to problém způsobený člověkem. A Evropa jako politická entita tedy zatím nesplnila svůj příslip, pokud jde o Syrii. Blíží se mezinárodní konference, která se bude snažit najít politické řešení, ale toto politické řešení bylo na dosah, nebo je, bylo dosažitelné, mohli jsme jednat už před dvěma lety, protože bylo jasné, jakým směrem se krize ubírá. Nedávno jsme v této sněmovně hovořili s generálním tajemníkem NATO. Já jsem mu položil dotaz, který on nezodpověděl. Snažil se nás přesvědčit, že evropská solidarita by se měla vyjadřovat většími výdaje na zbrojení, a sdílením břemena v této oblasti. A já jsem mu řekl a zeptal jsem se ho, a co solidarita, která by se vyjadřovala nikoli více, více penězi, ale větší moudrosti, inteligencí, vyšší kapacitou, schopností předvídat nové situace, protože on sám řekl, je naším úkolem být připraveni i na nečekané krize, nečekané události. Já jsem na to řekl, že místo, abychom eh, měli méně nečekaných eh, událostí, máme jich více. A ne, neužíváme naši, nevyužíváme naši eh, kapacitu předvídat, předpokládat krize a problémy. Nesnažím se uhodnout, kde se objeví další krize, z níž se pak stane vojenská a humanitární krize, kde se tedy tato krize v budoucnosti odehraje, ale plus minus víme, jaké jsou krizové zóny, kde se jsou ty zmražené konflikty v Evropě. A většinou neděláme nic, co by přispívalo k jejich řešení a čekáme, až se ze studené války stane horká válka, přeroste tedy ve skutečnou válku. já vím, že to není diskuze, kterou bychom měli vést jen s vámi, ale vy, jste, vy k nám přicházíte až na konci toho problému, až když se má zaplatit účet za naši pasivitu při nepředcházení problému. Doufám, že jste pochopila něco z toho, co jsem se snažil vám sdělit, nebo na co jsem se snažil vás zeptat a že se k tomu budete moci vyjádřit. Merci, Madame Grace, vous avez la parole. Merci, euh, Madame la... Máte slovo. Já se omlouvám za své spoždění, protože jsem hovořila i jinde na jiném výboru. Takže k otázce klimatických uh, uprchlíků. Známe ty katastrofy, kterých eh, přibývá. Ale paní Georgieva, když jste byla ve Světové bance, tak jste řekla v jednom ze svých příspěvků, že jste že podporujete, podporujete boj s odlesňováním. A já se ptám na eh, toto téma. Jak jste pokročili v otázce klimatických změn? Co se vám podařilo dosáhnout, aby se zabránilo nárůstu klimatických uprchlíků? Jinak já sdílím vaši analýzu a chtěla bych eh, tedy znát odpověď Evropské unie na problematiku uprchlíků v důsledku klimatu. Předtím, než dáme slovo paní Georgievě, dovolte mi eh, připojit svůj hlas. Co se týče Syrie, víme, že je tu 1,5 milionu uprchlíků a do konce roku bude těchto uprchlíků možná 3,5 milionu, což vyvolává neřešitelné logistické problémy, jak eh, uživit tuto populaci, jak eh, zajistit aspoň určitou míru bezpečnosti tady eh, skutečně teď eh, musíme zmínit násilí páchané na ženách v táborech. Existují nějaká, nějaké kroky, které je možno přijmout? Vynaložili jste 855 milionů eur na eh, takové množství uprchlíků. A vzhledem k tomu, že jsme tedy nejvýznamnějším eh, přispěvatelem a že jich je tolik. Co můžeme dělat? Navíc dochází k destabilizaci eh, situace v, eh, v, v dalších zemích, například v Libanonu. Já jinak obdivuji vaši aktivitu, všechny humanitární kroky, které byly skutečně nelehké a náročné, ale nemohu si odpustit jeden dotaz, a to Jaká je vaše reakce na film, který se nazývá uh, Smrtící pomoc na Haiti a kdy se ukazuje, jak to probíhalo a co se dělo, pokud jde o účast místních orgánů při rozdělování humanitární pomoci. Takže dávám vám slovo, abyste měla možnost odpovědět na všechny tyto otázky. Uh, Chtěla bych vám poděkovat za všechny otázky a také za vaše připomínky. Pan se děkuji za podporu eh, pro financování humanitární pomoci. A co je tedy ta dobrá zpráva? Dobrá zpráva je ta, že díky podporu podpoře Evropského parlamentu, díky podpoře našich občanů v tom eh, návrhu, který byl předložen, jsme zaznamenali eh, menší nárůst prostředků pro humanitární pomoc, ne příliš velkou. Stačí to? Postačuje to, abychom pokryli potřeby? To nám řekne budoucnost, ale asi ne. Ale podařilo se nám alespoň navýšit přidělené prostředky pro humanitní, humanitární akce a skromně jsme eh, také navýšili rezervu pro naléhavou pomoc. Já bych si přála mnohem více, možná, že Evropský parlament proto může ještě něco učinit. Není to uzavřené, ale v každém případě si musíme zachovat flexibilitu při přerozdělování přerozdělování v rámci nástrojů eh, vnější činnosti, abych ukázala, jak je to naléhavé. Loňský rok byl opravdu strašný rok. Eh, krize v Syrii, v oblasti Sahelu, Mali, eh, to se objevilo ve stejnou dobu a potom celá řada krizí na jiných místech světa. A díky vaší podpoře, podpoře parlamentu a díky Eh, podpoře eh, rozpočtových orgánů komise se nám podařilo eh, provést přerozdělení více než milionů eur z maxima našeho rozpočtu do naléhavé pomoci. To maximum bylo 1,1 miliardy a v loňském roce jsme měli 1,3 miliardy eur a tak se nám to daří držet krok a pomoci lidem v oblasti Sahelu. Ty miliony jsou rozhodující v situacích, kdy jde o záchranu života a ovlivňování krize nehovořilo se o tom jako krize, ale mohlo se to stát. Já eh, jistě to je eh, Eh, mým úkolem eh, lobovat eh, za tuto věc a proto jsem zde za to nepatrné navýšení té rezervy pro naléhavou pomoc ale také musíme zachovat své kapacity pro další aktivity na záchranu života v budoucnosti a používáme výraz flexibilita. Pro nás je to e, takový technický žargon, když hovoříme o flexibilitě, ale pro nějaké dítě, které bojuje o život, je to e, rozdíl mezi životem a smrtí. Já nehovořím příliš dramaticky, taková je skutečnost. E, pomozte nám zachovat tu flexibilitu a pokud můžete nějak ovlivnit eh, tu rezervu pro naléhavou eh, pomoc, my navrhujeme i na celá pět členské státy eh, také, já bych řekla, tři 50 je mnohem více a to je pro nás opravdu podstatné, abychom dostali svým závazkům. Je to morální závazek, ne vlastní zájem. Co by bylo z Mali, kdybychom tam ne vystupovali rozhodujícím způsobem. Je to důležité pro Mali, pro oblast Sahelu a další. To, co říkal pan Gresn, komp- komplementarita mezi našimi aktivitami, člen, aktivitami členských států. V uplynulých letech jsme dosáhli určitého pokroku, kdy jsme sledovali, jak eh, vypadají ty klíčové krize spolu s členskými státy. A zaměřili jsme se zejména na ty nejhorší uh, Eh, krize. Měli jsme pracovní skupinu pro humanitární pomoc a vždy, když jde o naléhavou pomoc, tak svoláme jich jednání, prezentujeme, co víme o této krizi a eh, chceme vystupovat konsolidovaně. A co se týče Sýrie, to je naprosto eh, nutné, protože to jsou naše společné zdroje, které stále ještě pokulhávají. A víme, že kolektivní postup nám umožní dosáhnout lepšího výsledku. My vystupujeme jako Evropská unie, ne i jako jednotlivé státy 370 milionů, ale také eh, sledujeme určitou kompetenci doplňkovost, komplementaritu v aktivitách. Neznamená to, že bychom financovali eh, dobře jenom jednu oblast a jiné oblasti téměř ne. Členské státy eh, to vidí jako zdroje pro všechny. Proč? Protože máme 440 pracovníků v těchto eh, eh, horkých eh, střediscích celého světa. A i my v Evropě bychom měli mít koordinovaný přístup. Znamená to je ještě dlouhou cestu, která je před námi, ale je to mnohem lepší než v minulosti. A samozřejmě musíme usilovat ještě o další zlepšení. Jak vypadá komplementarita v oblasti politiky, co se týče eh, soustředěného eh, postupu, tak náš postoj je velice jednoduchý. Eh, zapojujeme se do toho, ale přesto jsme mimo. Zapojujeme se do toho, protože žijeme na stejné planetě. Politické aktivity mohou pomoci, mohou i narazit. Chceme pomáhat lidem a proto tedy koordinujeme, spolupracujeme, vnášíme eh, do toho veškeré informace, které máme, ale jak se držíme stranou. Rozhodnutí o humanitární pomoci se opírají zásadně o dvě otázky. Potřeby a přístup eh, eh, osob k té pomoci nic jiného zaujali jsme eh, nestranický postoj a to je správné. V nebezpečných oblastech střetu eh, bychom ničeho nedosáhli, kdybychom postupovali nestraně eh, co se týče Syrie, to je nesmírně komplikované snažit se něco udělat ve vlastní zemi, ale abych se zmínila o Mali. Na severu Mali jsme byli vždy Eh, přítomni, protože tu máme eh, vzájemné zastoupení a nezávislost. A tedy, kdo je tam nyní humanitární společenství? Pan komisař eh, Pibalsk přidělil 23 milionů eur pro organizace humanitární pomoci aby pomohli obnovit základní služby, vzdělávání, zajištění elektřiny, vody a to díky naší přítomnosti. Kdybychom tam nebyli, tak by se to pokládalo jenom za politický akt, tak je velice dobré, že obhajujeme neutralitu a nezávislost. Jak to všechno funguje? Upřímně řečeno, někdy mám eh, dojem, že jsme tedy jako Eh, eh, pes, který se honí za ocasem. Eh, voláme po aktivitách a já mám někdy pocit, že jsem tedy tím ocasem, který se snaží dohonit toho psa. Je tedy, je to správné, ano, protože jsme opravdu blízko toho Eh, problémů. Vezměme si například eh, Sýrii. Podívejme se na Jordánsko. Víme, jak eh, to velice ohrožuje stabilitu Jordánska a Libanonu, ten příliv uprchlíků. A <clears throat> jenom se to týká velkých počtů a my, naší povinností je umožnit větší rozvoj, umožnit politické aktivity, abychom pomohli stabilizovat Libanon a Jordánsko. Musíme se věnovat této politice. Já bych to označila za negativní, ale to, to je taková služba, až tu musíme, té se musíme zhostit. Jistě můžeme dovést koně k prameni, ale nemůžeme ho přimět, aby se napil. Tady je kůň, tady je ta voda, ale ten zbytek se vymyká naší možnosti. Ráda bych také zdůraznila, že čím více se dozvídáme o krizích, tím lepší máme možnosti pomoci. E, velice skvělý pozitivní příklad je Mali, když jsme se zúčastnili od samého začátku a snažili jsme také připravit výcvikovou misi pro vojáky v Mali, aby byli schopni bojovat, ale současně i bránit civilní obyvatelstvo důležitá je tato spolupráce a když budeme stavět na svém úspěchu, tak myslím, že se budeme zlepšovat, zajistíme lepší komplementaritu, a zajistíme si lepší kapacitu, lepší součinnost všech složek. A když hovoříme o solidaritě a spolupráci, tak eh, se neříká, že eh, jsou bohaté eh, země chráněné a ty chudé jsou křehké a zranitelné. Například Oklahoma nebo například ty katastrofy v Japonsku a opět jsme svědky pohrom v důsledku klimatických změn, ale také intenzivní ekonomické činnosti na naší planetě. Znamená to větší rizika pro všechny. A to je součástí našeho mandátu. Prevence a spolupráce, solidarita přes eh, hranice. Je možné, že jednoho dne budou bohaté země potřebovat pomoc. Manhattan eh, nebo ty pohromy Japonsku jsou to příkladem. Eh, miliardy eh, lidí mohou jít spát hladoví a solidarita je jedna z stránka eh, klimatických změn a my musíme přemýšlet o všech těchto eventualitách, o solidaritě. Já chápu, eh, když hovoříte o prozíravosti, předvídavosti, proto máme eh, také snahu zlepšovat svou schopnost Eh, předvídat eh, krize, které jsou od nás dálené, ale i ty, které se odehrají doma. A musíme se zaměřit na to, jak můžeme právě eh, zajistit lepší předpovědi, lepší kapacity reagovat aktivně. A já jsem navštívila země Perského zálivu, Čínu, Rusko k otázkám dárcovských zemí. A čeho jsem byla svědkem, je to pohled z různých perspektiv, ale není to nemožné. Tady je jedna možnost reakce a příprava na katastrofy bohužel tu není jednotná politika, jak bychom se na to dívali. Ale v této oblasti bychom mohli usilovat o efektivní spolupráci. Příklad eh, Kuwait pořádal konferenci o Syrii a přislíbili 200 milionů dolarů a věnovali 300 milionů dolarů a povzbudili i ostatní státy, protože všechny nevěnovali, ale podnítili je, aby následovali tomuto příkladu. A e, dále uprchlíci. Pokud jde o ty klimatické uprchlíky, tak e, tady máme e, novou politiku, která již, kterou jsme již očekávali dlouho. Co děláme v naší oblasti činnosti? humanitární pomoci. Snažíme se zvyšovat naši odolnost vůči šokům, zejména klimatickým. Snažíme se, aby to byla priorita v rámci humanitárního financování. Komisař Výbalks a my, komisař Výbalks tedy eh, je tím jaksi majoritním akcionářem, aby se tak řeklo, ale každopádně my jsme eh, financovali program Ažir půl miliardy, to je odolnost v Saheru a dále eh, další stovky milionů eur a miliarda eh, na další zóny Afriky, na další sedmileté období. Takže klima a zranitelnost vůči klimatu bereme skutečně velmi vážně. Jistě, že změny klimatu vedou k více vysidlování, jak vnitřnímu vysidlování, tedy tak i jinému. Jedinou otázkou je, zda jsme schopni pomoci společenstvím prostřednictvím jednoduchých opatření přizpůsobit se klimatickým rizikům. A když se to dělá, tak to funguje. Otázkou je, jak to eh, provést na ve větším měřítku, vzhledem k tomu, že ta, ta hrozba je opravdu rozsáhlá. Madame, Madame Jolie k Syrii je to skutečně otřesné. Zvláště pro děti a dívky. Kdo nejvíc trpí krizi? 55% uprchlíků jsou děti tě, do 18 let ženy následují, čili v rámci těch dětí jsou to dívky, které trpí víci, protože je pravděpodobnější, že nebudou ve škole, i když samozřejmě ve škole nejsou ani chlapci. Z té populace školního věku 20 až 30 pouze 20 až 30 chodí do škol. Uvědomme si, že to byla země středním, se středními příjmy. Měli mnohem vyšší Eh, standardy vzdělávání. Syrské děti, to jsou chytré děti a nejsou ve škole. Ztracená, je to ztracená generace. A pokaždé, když eh, je, jedu do toho regionu, tak vidím ty tváře, je to skutečně něco, co si odnáším jako strašnou vzpomínku. Třeba naposledy, když jsem tam byla, eh, jedna dívka 13 let, její matka je postižena, je v, v improvizovaném eh, kempu a pracuje, protože jediná, kdo může vydělávat, pracuje za méně než 2 eura denně na poli. A tak já si s nimi tady sednu, hovořím s Aishou a s její maminkou a chtěla jsem říct si, doufám, že se ti podaří vrátit se do školy. Ale věděla jsem, že se nevrátí. Ne, neměla, ne, ne, nedokázala jsem to, říct. Já vím, že co se s ní stane eh, brzy, eh, bo, bohužel se stane eh, tedy předmětem nějakého sňatku, bude mít manžela v velmi raném věku, a pak bude doma. Stávají se z, z nich vlastně prostředky k vydělávání pro, pro rodiny. To je kulturně přijatelnější pro tyto lidi, než je to pro nás. Ale to je prostě životní realita. Čili co můžeme dělat? Chci se vrátit k velmi prosté myšlence. Priorita jo, pro Jordánsko a Libanon v rámci organizování eh, podpory komunit, aby byli schopni absorbovat um, uprchlíky, ale také rozšiřovat eh, jak vzdělávání, tak i lékařskou péči. 3 miliony uprchlíků to není vyloučeno. Čili jak to můžeme zvládnout? Jediný způsob, jak to zvládnout, je nadále usilovat o eh, rozšíření možností financování od mezinárodních finančních institucí. V Libanonu mě zklamalo nejvíc to, ačkoliv eh, jinak mám ráda Světovou banku, ale kde byla Světová banka v Libanonu? Nikde. I když z Libanonu se jednoznačně stává země, která potřebuje rozvojovou pomoc jakožto prioritu. To znamená, že já eh, skutečně apeluji na to, abychom se zaměřili nejen na Syrii a politické řešení v Syrii, protože i když se řešení zítra najde, tak se z toho stává teď dlouhodobá krize. A potřebujeme tudíž pomoci i Jordánsku a Libanonu. Co se týče toho filmu o Haiti, přiznávám se, že jsem to neviděla, slyšela jsem o tom od kolegů, uvidím to, budu, podívám se na ten film, zatím nemám bezprostřední reakci. Ale eh, před třemi lety, když jsem byla na Haiti, to bylo třetí výročí katastrofy, tak eh, jakkoliv strašné bylo to zemětřesení, tak to není největší problém eh, Haiti. Problém je, že tam v podstatě není žádná schopnost eh, vládnutí. Ti lidé, ty obyvatele sami o sobě jsou nesmírně eh, odolní a vynalézaví, komunity si pomáhají, ale státní orgány jsou strašně slabé a nedůvěra vůči vládě je vůbec nejvyšší, jakou jsem kdy v životě zažila. Takže stejně jako před třemi lety, taky teď vám všichni řeknou, nedávejte vládě žádné peníze. Co to znamená? Musíme mít eh, dlouhodobý závazek pomoci vybudovat eh, vládní kapacity. A to, co my jsme udělali, jakožto dárci, to je prostě chybou. Já nevím, jak je to v tom filmu, ale hned po zemětřesení jsme řekli, protože jsme tedy cítili velkory, velkorysost a soucit, tady tak jsme řekli, tady máte, tady máte 10 miliard. Chceme tedy na základě toho, teď si přejeme, aby tato země byla schopná absorbovat tyto peníze. Jak je to vůbec možné v země, která byla úplně zničena? Takže já mám pocit, že nám chybí realistický přístup k Haiti. Do značné míry byla nahrazena absence místní eh, kapacity těmi dárci, ale to zemi netransformuje. Zemi by transformovalo 10-15 let budování institucí, což se nestalo, ale já se teď bojím, že z Haiti učiníme zapomenutou krizi. Jenom proto, že naše pozornost je tak krátkodobá. To by byla obrovská chyba, ale já slibuji, že se na to podívám a příště, až se vrátím, tak vám řeknu, co si o tom eh, filmu myslím. Paní Stifler má slovo. Ne. Paní Georgieva odpověděla na otázku, kterou jsem chtěla položit. Tím pádem jsme dospěli ke konci naší eh, výměny názorů v rámci tohoto strukturovaného dialogu. Já nemohu než poděkovat paní Georgievě za to, že se dostavila, za to, že se s námi podělila o eh, své tak eh, podnětné myšlenky. Děkuji vám za pozornost. Going to answer me? Yes. Yes. yes. Okay